Dobré ráno, drazí kolegové. Dobré ráno všem. Dnes nás čekají dvě sekce, dvě panely. Nejprve slyšení s panem velvyslancem Stevensem, který je šéfem CMPD a potom se budeme zaobírat misí SBOP v Demokratické republice Kongo. Nemáte-li žádné poznámky k tomuto programu, považujeme ho za schválený. Rád bych vám připomněl, že zasedání, které jsme měli mít 30. srpna, bylo zrušeno z důvodu nekompatibility termínových kalendářů s našimi členy, takže První naše zasedání bude 19. září. Opakuji, schůze z 30. srpna byla zrušena. Minulý týden 4. července na konferenci předsedů Eh, byla, bylo zasedání organizované ve Varšavě, eh, kde se účastnila delegace našeho výboru pro obranu a bezpečnost. Byly tady nesmírně zajímavé body a eh, polský program je velice ambiciozní v oblasti obrané politiky. Velice jsme to uvítali a dal nám to také příležitost um, diskutovat se zástupci polských úřadů, aby nás navštívil ministr obrany a bezpečnosti polský. Možná, že by to bylo ve Štrasburku. Spojili bychom zasedání našeho výboru a výboru AFET. A e, Potom náš podvýbor by také vyslal delegaci do Varšavy a myslím si, že toto je zajímavé, protože to všechno jde ruku v ruce s tím, o co jsme se zasazovali ve zprávě pana Guartieriho. To znamená, čeká na zajímavé polské předsednictví. Dnes tady máme pana velvyslance Stevense, který eh, vlastně pracoval v Kopsu, eh, kde zastupoval Belgii a potom tady máme, teď je ředitelem CMPD což vlastně je organizace, která se zaobírá řešením krizí a krizovým plánováním. Tato struktura, eh, o níž jsme již několikrát neslyšeli, vlastně nahrazuje původní, eh, původní struktury a jak došlo ke vzniku Evropské služby pro vnější činnost. Máme tady vlastně novou institucionální architekturu a eh, je, bude zajímavé vyslechnout si, jakým způsobem spolupracujete, zejména s vojenským odvětvím v Evropské unii. A kdybychom se také dověděli, jakým způsobem CMPD hodlá pokračovat v určitých operacích. Vlastně se to týká těch tří vojenských operací, které tady stále máme, ale to je v Bosně a Hercegovině. Eh, mise proti piráctví a víme, že na základě diskusí, které existují, Eh, se týkají možného zpřísnění akcí a možné intervence na zemi. Bylo by dobré, kdybychom se o tom něco také dozvěděli. A potom třetí mise, to je vlastně Somálie. My se v Somálii náš podvýbor navštívil před dvěma měsíci eh, s něk- eh, Somálii, ale napsali jsme o tom zprávu. A to, co jsem se dočetl, došlo k prodloužení mise a možná, že můžeme říci, eh, že, to, že tady se bude pokračovat v aktivitách, které jsme mohli sledovat na místě. Děkuji vám, zmíníte-li se o všech těchto bodech a možná, že byste nám také něco mohl říci o SVČ a o krátkodobých operacích. Teď nehovořím o Kongu, protože po vašem příspěvku eh, si vyslechneme právě něco specifický příspěvek ke Kongu. Pane velvyslance máte, má velvyslance, máte slovo. Děkuji mnohokrát, děkuji, abych nejprve poděkoval vašemu výboru za to, že mi dal příležitost přijít tomu, této výměně názoru je to vlastně poprvé, co jsem byl před vaším výborem z titulu té funkce, kterou dnes máme. Jak jste řekl, už jsem měl kontakty s vaším výborem předtím, když jsem pracoval jako předseda KOPSu eh, eh, v transitní v době eh, rotujícího předsednictví. A myslím si, že toto je skutečně dobrý moment, kdybychom mohli diskutovat o všech operacích. Dovolíte-li, začnu s obecnými připomínkami eh, týkající se nové struktury CMPD, jak už jste to sám naznačil, a pak se vrátím k jednotlivým operacím. A teď budu pokračovat v angličtině. Vážení poslance, dámy a pánové, já myslím, že společná bezpečnostní a zahraniční politika e, zaznamenala veliký pokrok eh, a má stále větší význam zdůrazňuje význam Evropské unie jako aktéra na mezinárodní scéně, což je něco, co požaduje Evropská unie i občané. Ty struktury pro řešení krizí a krizové plánování se během posledních deseti let výrazně rozvíjely. Jak víte, první bylo vytvořeno v roce 2001 EUMS. Následně následovala první mise v Bosně, a první, jak víte, ty první mise a operace byly řízeny v rámci takové, abych to nazval, embryon, embryonální struktury, která postupně se změnila z té takové malé a střední firmy do velké firmy. A bylo to až po čtyři roky po spuštění první evropské mise v roce 2007, kdy se eh, vytvořil tedy útvar pro řešení krizí a mm, pro krizové plánování a až v roce 2009 následně vznikl odbor pro řešení krizí a krizové malová, m, mm, plánování a to sice poté, co v roce 2008 padlo rozhodnutí, eh, kdy to bylo vlastně díky Javierovi Solanovi, aby byla zřízená nová strategie mm, pro to řízení krizí a plánování pro řízení misí v rámci společné bezpečnostní a obrané politiky. Rád bych vám připomněl, že v tom dopise z prosince 2008 Solano napsal prezidentovi Sarkozymu, který byl tehdy předsedem rady a informoval ho, že tento nový odbor je zřízen v duchu spolupráce eh, mezi jednotlivými státy s cílem racionalizovat a posílit strukturu plánování a také zajistit lepší synergii mezi těmi vojenskými složkami a civilními složkami. Pan Solana ve svém dopise řekl, že tento odbor bude mít na starosti politické a strategické plánování a že by tedy všichni um, vojenské i e, civilní složky měly společně spolupracovat, že bude docházet k plánování evropských misí Stejně tak tam vyjádřil eh, to, že by měla převládat vzájemná spolupráce od samého počátku plánování, vytváření koncepce mise i v samotném nasazování v terénu. Následně v roce 2009 tedy bylo vytvořeno CMPD s sloučením dvou ředitelství rady. Jedno z nich bylo DG, DG8 a jednak DG9. A také tam byly začleněny bývadlé prvky SIVMIL a v roce, v roce 2010, když bylo vytvořeno ESVČ, tak CMPD e, bylo přesunuto ze sekretariátu pod ESVČ. Já myslím, že ty věci, co pan Solana uvedl ve svém dopise z prosince 2009, jsou stále velmi, velmi aktuální a myslím, že stále odráží to, co CMPD se snaží dělat. Takže CMPD jednak se snaží čile politické a strategické plánování, eh, reakce společné obrané a bezpečnostní politiky na krize, propojování civilních a vojenských aspektů, předkládání návrhů na možné eh, akce s, s tím, že je zapojena i paní Aštonová. No a následně po schválení ESVČ, tak my vytváříme koncepty krizového řízení, které představují základ pro další plánování a pro provádění misí CMDP, tedy pro provádění misí jako takový. To znamená, že my jako CMPD se snažíme v rámci našeho plánování se na to dívat z takového širšího eh, pohledu. Snažíme se vytvářet možné scénáře vývoje a dávat různé možnosti toho, tedy jak by EU mohla postupovat. Snažíme se, jak jsem ji říkal, integrovat vojenské a civilní aspekty těchto akcí, což nám umožní jenom skutečně velmi dobré propojení. Tohle je opravdu důležité, když chceme zajistit tak ten komplexní přístup. Dále ale CMPD má také mandát pro rozvoj eh, civilního, civilních postupů, vytvořit lepší synergie a rozvíjet koncept společné obrané a bezpečnostní politiky. To je všechno velmi důležité, když máte třeba, musíte zajišťovat i dopravní aspekty a dále. Za třetí, CMPD, a to je také velmi důležité, snaží rozvíjet eh, partnerství SOBP s eh, třeba NATO, ale také s OSN, s příslušnými složkami OSN. Nedávno jsme třeba jednali s paní Kamišu, nebo co se, třeba i co se týče Líby, ale o tom budeme ještě hovořit později. Takže jak třeba propojit naše aktivity s aktivitami OSN? My teď máme takový veliký eh, řídící výbor. Nicméně to musíme ještě trošku eh, oživit, aktivovat a snažíme se prostě přijít na to, mm, nebo mm, zajistit, jak by tedy EU mohlo přispět k mírovým misím OSN. Ale dále jsou velmi důležitá i partnerství s dalšími třetími zeměmi, jako třeba Turecko nebo kandidátské země, které přispívají lidskými zdroji do našich misí a operací. A já myslím, že i tady máme velmi e, důležitý úkol posílit vztahy s těmito zeměmi, které jsou velmi citlivé. Musíme se snažit lépe zapojovat do takzvaného vytváření mm, politik. No a konečně čtvrtý úkol CMPD je zajistit koherenci s politickými strategickými cíly na všech úrovních a stejně tak zajistit koherenci a efektivitu činností EU. Máme tady e, politický a bezpečnostní výbor, e, v rámci něhož tady dochází k politické kontrole, aby bylo prostě jasné, že nějaká politická kontrola a řízení je zapojeno do všech fází plánování. Otázka teď je, zda M.P.D. vždycky zvládlo plně tyto náročné úkoly. Já se domnívám, že můžeme říci, že do velké míry ano, že se mu to daří. Myslím, že se hrávalo důležitou úlohu a že eh, přináší eh, výsledky. Ale stále musíme toho ještě hodně udělat, hodně zlepšit. Eh, CMPD bylo vytvořeno na začátku vlastně toho fungování. Fungování to ne, nebylo to ještě tak, nezvládlo ještě splnit celý potenciál. A proto myslím, že je potřeba udělat tři věci. Za prvé, musíme se zaměřit, opravdu soustředit na naši misi. Za druhé, musíme lépe se propojit do všech struktur SOBP a za třetí, musíme lépe se propojit s ostatními odbory ESVČ. Já myslím, že spuštění ESVČ představuje novou příležitost pro zlepšení naší práce, která může být efektivnější, přinášet lepší výsledky v terénu, což samozřejmě je prostě náš hlavní cíl. My opravdu bychom se neměli orientovat na výstupy, ale na konkrétní výsledky. Měli bychom se zlepšovat, ponaučit se z toho, co děláme a zlepšovat naše mise a operace v terénu. Takže opravdu je tady hodně práce. E, my vytváříme různé varianty, e, možnosti, ale také konkrétní věci a já vidím tři oblasti, kde můžeme zajistit zlepšení. Za prvé, myslím si, že bychom měli lépe propojit e, činnosti řízení krizí s ostatními nástroji EU v rámci toho takzvaného komplexního přístupu. Myslím si, že je jasné, že týmová práce je zásadní pro tak, tento takzvaný komplexní přístup. To pro CMPD znamená, že bychom měli lépe propojit struktury a akce krizového řízení s ostatními odbory komise a ESVČ a s ostatními nástroji EU. Je zřejmé, že činnosti řízení krizí se nedějí v nějakém váku. E, my se představují nástroj v rámci širší globální politiky a plnění společných politických cílů. Z toho tedy vyplývá, že musíme rozvíjet vazby mezi strukturami, e, mezi jednotlivými geografickými odbory a mezi jednotlivými složkami komise, abychom zajistili to, čemu já říkám takzvaný posílený proces spolupráce. Musíme vytvářet platformy pro řízení krizí, e, kdybychom to měli dát do praxe, tak eh, musíme skutečně stavět na našich expertíze. Například co se týče krize v Líby, nebo pobřeží slonoviny, nebo boje s pirátstvím. Například jsme poslali misi do Bengází před několika týdny, to byla CNPD mise, vzali jsme spolu eh, lidi z EUMS a CPCC, ale ta mise byla připravena na našich jednáních, také na Geographical Desk, to jsou lidé pana Mingarelli, tam byl, taky, byl tam taky pan Doyle, lidé z Deska a teď tady máme v Bengázi někoho už na té trvalejší bázi, který se zabývá SSR, tedy reformou bezpečnostní struktury. To všechno je důležité pro realizaci mise já opravdu věřím tady v tento trouhelníkový typ spolupráce, kde tam máte ty tři důležité body trouhelníku. Jednak tedy diplomatické činnosti, obrané činnosti, civilní řešení a podobně. Tohle to musíte dělat už při plánování misí, ale už při provádění misí a stejně tak při vyhodnocování misí. Druhá oblast zlepšení je lepší formulování a spolupráce mezi jednotlivými strukturami řízení krizí. Já myslím, že ta lepší komunikace a spolupráce mezi EUMS, CMPD, CPCC, to je všech velmi potřebné. Je velmi potřebné, abychom se naučili pracovat jako partneři, naučili se rozdělovat si práci. My můžeme a měli bychom lépe spolupracovat, zajistit lepší přidanou hodnotu na základě těch odborných zkušeností. Z toho důvodu je tady EUMS, pan Fan, Fan Manos, E, i nový ředitel CPCC. Všichni tito lidé se scházejí zhruba jednou týdně, abychom to lépe řešili. Já myslím, že CMPD by mělo reagovat rychleji, mělo by být schopno reagovat už na takzvané to včasné varování, jakmile se krize objeví. Měli bychom lépe Eh, reagovat na ty signály včasného varování. Měli bychom dělat mise pro zjišťování faktů, to všechno by mělo probíhat velmi rychle. A z toho důvodu právě v severní Africe máme skupinu pro SSR, kde můžeme mít takzvané také týmy rychlého nasazení. To je něco, eh, to je něco, co tedy e, všechno děláme. A také musíme to lépe pracovat s těmi mezinárodními partnery, NATO, OSN, už ve fázi plánování i ve fázi následné koordinace a spolupráce. No a samozřejmě, pak je tady ještě další věc, to se možná netýká tolik se MPD, ale přesto z toho můžeme těžit. A to sice potřebujeme lepší schopnosti plánování a provádění. Na té vojenské stránce Eh, nám totiž tohleto chybí. Máme to tady pro to civilní oblast, ale pro tu vojenskou trošku tady ještě zaostáváme. A eh, v této souvislosti je tady právě už i zpráva vysoké eh, představitelky, která bude přednesena radě. Já myslím, že tady je skutečný problém, když přecházíme z toho konceptu krizového řešení do toho konceptu plánování operací. Uh, to je něco, co jsme se naučili i na, z libijské zkušenosti. Tady není žádná optimální eh, reakce. Eh, takže výzva pro SIF byl plánování a provádění, eh, to je všechno součást, součástí a já myslím ale, že o tom se bude hovořit až v nadcházejících měsících. Celkem CMPD má teď asi 65 pracovníků, 20 z nich jsou vyslaní národní pracovníci a e, máme tam několik e, volných míst, možná 10 v tuhle chvíli, zejména v koordinačním oddělení a taky sed, několik ale bohužel taky o několik míst jsme přišli, když došlo k přesunu ze sekretariátu rady do ESVČ. A potom máme ještě volná místa, nebo potřebujeme více lidí i v ostatních oddělení. Opravdu chybí nám skuteční strategičtí plánovači. To jsou lidé, které najdete ale velmi obtížně. Ehm, I v OSN s tím mají problémy. Takže to je něco, třeba bychom se měli ještě více věnovat a potom potřebujeme taky odborníky na civilní plánování. Já myslím, že je to důležité, zejména když si uvědomíme, že krize se objevují v několika částech světa, v nejbližším okolí, v Africe, proto potřebujeme opravdu uh, větší odbornou zkušenost v tom krizovém plánování a v schopnostech krizového řízení budeme muset skutečně lépe spolupracovat s partnery NATO, OSN, lépe spolupr- eh, koordinovat naši činnost. Potom si myslím, že taky eh, další věc, co je potřebná pro je eh, lepší rozvoj struktury a mm, podávání zpráv. Ono taky teď se, teď se objeví zpráva vysoké představitelky 18. července takže i tady všude budeme potřebovat ještě další odbornosti. A potom další důležitá věc je posilovat rozhraní a spolupráci mezi SOBP e a ESVČ v oblasti bezpečnosti a justice. Na základě Lisabonské smlouvy to by měla být nová oblast spolupráce. My jsme připravili dokument pro ten politický a bezpečnostní výbor ale i co se týče FSJ a musíme vypracovat takzvanou cestovní mapu, která nám načetne, jak lépe propojit vazby mezi FSJ a SOBP. Já myslím, že vysoká představitelka stanovila mm, prioritu, což je víceméně stabil, stabilní sousedství také rozvoj eh, schopností krizového řízení a rozvoj vztahu s partnery. My v CMPD doufáme, že budeme moci přispět k těmto prioritám, to je vlastně náš hlavní závazek. Chceme lépe se účastnit už toho raného plánování, chceme se eh, podílet na rozvoji zbudování struktur a také na budování aktivních partnerství. To je takové jak tomu říkáme, mission statement, to je skutečně naše mise, naše poslání. Ale naše struktura by měla odrážet toto poslání. Takže dá se říci, že ta naše struktura, nyní ty čtyři odbory by měly se přesměnit v tři odbory. Jednak eh, partnerství SOBP a smlouvy SOBP a potom další dva odbory. Samozřejmě potřebujeme také malé koordinační oddělení, které bude mít ty vztahy s bezpečnostním a politickým výborem. Takže, pane předsedo, dámy a pánové, já myslím, že opravdu v posledních letech bylo dosaženo velkého pokroku v oblasti SOBP. Možná i proto, že jsme si uvědomili, co skutečně je ta hlavní potřeba a jak to realizovat v rámci vzájemné spolupráce, která nám umožní lépe reagovat na potřeby aktuálního světa, zvýšit bezpečnost aktuálního světa, zajistit, aby stávající svět byl bezpečnější a jistější. Ale samozřejmě stále tady zbývá spousta úkolů pro to, aby Evropská unie lépe se stala větším strategičtějším hráčem aby eh, sehrávala tu úlohu, kterou chce sehrávat a kterou i ostatní chtějí, aby sehrávala. A já myslím, že SOBP tady může přispět. Teď bych možná mohl říct několik věcí k těm misím a operacím jako takovým. Takže nejprve Atalanta. Atalanta podle mého názoru je poměrně úspěšná mise. Samozřejmě piráctví to je symptom širšího problému. Já myslím, že Atalanta byla mm, úspěšná, jednak doprovázela ty lodě účastníci se Světového potravinového programu, zajišťovala bezpečnost mezinárodních transitních koridorů, byla úspěšná, protože se podařilo jí odrážet útoky pirátů. Ovšem, na druhou stranu musíme si přiznat, že Piráti jsou stále lépe vybavení eh, a rozšiřují své pole působnosti. Takže mm, zabývali jsme se mandátem a talenty, co bychom mohli ještě udělat dalšího pro odrazení pirátských eh, aktivit, došlo ke zlepšení, eh, některých činností byly schváleny činnosti ze strany PSC, toho výboru PSC. Eh, snažíme se tady takzvanou akci, která se jmenuje Sea to Land, z moře na zem, tady zaměřit se i na ty oblasti blízko pobřeží a já myslím, jenomže tady výbor PSC není úplně jednotný probíhaly diskuse v rámci výboru a některé členské státy, musím říci, že se trošku stavili proti tomu. Zatím to nebylo uzavřeno, eh, velitelství navrhovalo některé kroky, ale ještě se to musí dořešit. Potom Geographical Desk, pan Niklesko, pan Mor, na začátku měli některé mm, otázky, nelíbil se jim zcela tento přístup, ale následně si oni začali uvědomovat, že to bude nezbytné. Takže když to musíme doprovodit určitými opatřeními, vysvětlit lidem v Somálsku, v rámci Africké unie, oni také už trošku teď začali měnit svůj postoj a trošku eh, opatrně začínají podporovat ten přístup. Atalanta je jenom jedna operace, která samozřejmě je zřejmé řeší pouze ty symptomy, jenomže my musíme řešit ty problémy na pevnině. To je taky potřeba si opravit, uvědomit a právě proto EUTM e, Somálsko je důležitá mise. To všichni taky víme. Mm, můj tým byl třeba i v Mogadišu a musím říct, že jsme opravdu byli ohromeni tím úspěchem. Dělal to na nás velký dojem. Eh, dochází tam k výcviku vojáků, kteří by měli se naučit lépe bojovat. Eh, také bych chtěl zmínit dobrou spolupráci s Ugandou, s Američany, s Amisonem. Opravdu zdá se, že to tam probíhá, probíhá poměrně úspěšně. Ono to zapojení je tam jenom 10%. Eh, musím říct, že třeba v Belgii Eh, že, že ta míra lidí, kteří eh, nedokončí vojenskou školu, je určitě vyšší než 10%, jak je to tady v této africké zemi. Nevím, jak je to v jiných zemích. A nevím, ale někteří ti lidé možná jenom prostě chtějí navštívit svoje rodiny, nechtějí přímo odcházet. Některé firmy dělají, odvádějí dobrou práci. Teď provádíme výcvik nové skupiny vojáků a následně plánujeme také výcvik eh, velitelů, dále školení školitelů, protože samozřejmě chceme, aby začali to školení provádět přímo oni, Mogadišo, Mogadišu. Když se teď na, podíváte na tu situaci, my to Amison podporujeme už hodně dlouho, velkou finanční částkou, dochází k rozšiřování, ale teď, když eh, tam dáváme ty nové jednotky, tak vidíme, že se to všechno dostává do nové fáze, do rozšiřování té oblasti. Ano, dochází tam sice k určitým boji, bojům, ale Epas Koman mi řekl, že jestliže mám zmínit jednu pozitivní věc v Somálsku, tak je potřeba zmínit, že to postupuje poměrně dobře kupředu. Takže dá se říci, že tady skutečně vidíme dopad na situaci v terénu, když možná malý. Potom Altea, to se bude projednávat v rámci výboru PSC zítra. Hmm. Tady eh, je diskuse ještě mezi některými členskými státy, který, aby Altea měla exkluzivní mandát, Eh, hovoří také o situaci v Bosně, že je to tam poměrně klidné, neřekl bych stabilní, ale řekněme relativně klidné. Takže se ptají, proč tam potřebujeme tak velké jednotky? Je to nákladné. A eh, říkají, není opravdu jednoduché nalézt rovnováhu mezi těmi skupinami států. Budeme o tom jednat zítra. Samozřejmě bude stanovena určitá lhůta, asi listopadová lhůta, Chceme totiž mít nové usnesení Bezpečnostní rady jako základ pro tu misi. Několik zemí, Slovensko, Rakousko, vypracovali dokument, uvádějí tam několik scénářů, jak by se to mohlo dále postupovat. Já opravdu nevím, jestli se podaří to nějak eh, sladit, ale to je tedy něco, čemu se budeme muset určitě ještě nějakou dobu věnovat. Jednak eh, musíme ale bohužel konstatovat, že politická situace v Bosně se nezlepšuje právě naopak a eh, velitelství nám říká, že může dojít i k tomu, že ta nejistá politická situace se přenese i do nejisté bezpečnostní situace. Takže to je asi tak ta aktuální situace. Tak pane předsedo, to je ode mě asi vše. Myslím, že jsem hovořil již příliš dlouho. Děkuji vám mnohokrát, pane velvyslanče, <clears throat> za tento váš úvod. Dovolíte-li dvě, tři slovíčka, než dám slovo kolegům. Nejprve k plánu vy jste potrhl, domnívám se, že jeden z bodů, který nás nejvíce zaměstnává a který se odrazil také ve zprávě pana Elera a Gualtieriho, se týká koordinace všech nástrojů pro řešení krize, které máme k dispozici, ale zároveň také spolupráce se všemi útvary Evropské vnější služby. Tato koordinace nám způsobuje starosti, ale vy jste sám naznačil, že vlastně jde o budování nové struktury a proto my, co se týče vytvoření nějakého neformálního orgánu nebo co možná eh, co možná nejméně těžkopádného orgánu, který by toto zaručoval. A tady se jedná ale také o vydávání příkazů, protože je třeba pochopit, že specifičnost nástrojů pro řešení krizí a zejména také plánování vojenských operací potřebuje co možná nejkratší dohodu pro vydávání příkazu mezi těmi, kterých se to týká. A e, jak to vypadá s těmi příkazy teď konkrétně? Jak to vypadá, jak vám jsou zadávány úkoly a komu vy e, skládáte účty? Kdybyste nám toto mohl ještě ujasnit. A pak mám ještě otázečku. Eh, nemohu se obránit, ji nepoložím, nepoložit. A to je otázka týkající se Libie. Zdá se nám, že opatrné, obezřetné plánování Eh, které zaujala vysoká eh, reprezentantka, mm, dorazilo tak trošku spožděně, alespoň my jsme měli takový dojem, eh, tak se vyjadřovali při určitých slyšeních také naši kolegové. Jak tedy vypadá tento program plánování operací v Líbě a s jakým cílem? Jaké obce, jaké možnosti, jaké varianty tady máme? A po tom spoždění, ke kterému došlo v té první fázi před tím vojenským zásahem, sama vysoká představitelka hovařila o zásadní roli, kterou by bývala měla hrát Evropská unie v Libii, zejména v oblasti bezpečnosti za doprovodu právě vytvoření toho nového sektoru Evropské vnější služby, která by měla být činná také v Libii a mm, tady se, jak, v jakém stádiu se nacházejí práce tedy týkající se této oblasti a potom další no, poslední otázečka, už jsem trochu naznačil. To se týká personálu. Protože samozřejmě ty úkoly, které jste tady popsal, vyžadují vysoce kvalifikovaný personál a to prostě jen tak nenajdete někde na náměstí tak kvalifikované lidi. A plánovači, zejména v civilní oblasti, se i mezi sebou přou, kdo a jak by to měl dělat. Čili my bychom velice rádi, aby tady bylo dosaženo určité rovnováhy mezi vojenským a civilním odvětvím. Do jaké míry jste pokročili, jak vypadá tato eventuální rovnováha, kterou bychom si přáli, kde jsou ještě nedostatky a v čem spočívají E, bylo by třeba vykonávat větší tlak na členské státy, nebo jak vidíte vy možnost e, tady něco zlepšit. Já jsem teď mluvil moc dlouho, omlouvám se. Celá řada kolegů se hlásí o slovo, nejprve pan Gualtieri. Grazie, eh, presidente. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát i vám, pane Stevensi, za vaši prezentaci. Já se omlouvám, eh, že jsem se musel zdálit a bylo to kvůli hlasování. Takže i z toho důvodu, že jsem byl nepřítomen, tak jenom velmi stručnou poznámku. Já opravdu jsem s velkým zájem vyslechl vaše vystoupení a musím říci, že skutečně se to ubírá tím směrem, jak si Evropský parlament přál, když schvaloval poslední zprávu, kterou jsem měl tu čest vypracovávat, ale i z předchozí zprávy. Zejména dvě témata, která jste zmínili. Jednak překonání té určité asymetrie rozdíly mezi plánováním a prováděním v civilní fázi a v té vojenské fázi. Jednak je potřeba s ohledem na tu racionalizaci, po které volal Solana, když měl na mysli zlepšení řešení krizí. No a potom to druhé téma, kterou teď zmínil Dan Žán, a to sice koordinace mezi jednotlivými strukturami řešení krizí a mezi vnější službou, abychom posílili ten takzvaný comprehensive approach, já musím říct, že my jako parlament jsme jistě spokojeni s tím, co jsme od vás slyšeli. Nicméně doufáme, že toto směřování přinese i konkrétní výsledky, že tady tento proces experimentování opravdu přinese konkrétní eh, plody. Potom, co se týče ta otázka Crisis Management Board, to už řekl pan předseda Danžan, takže to nebudu opakovat, ale možná bych vás požádal, zda byste nám mohl říci něco konkrétnějšího o provádění mm, plánování. No a potom bych chtěl ještě říci, že i mě velmi zajímá to, co se týká Líbie, takže také tady se připojí k panu předsedovi Danžánovi. Merci, madame Brantner. Děkuji, paní Brantner. Oui, bonjour, monsieur. D'abord, euh, bienvenue. Krásný dobrý den, také já vás vítám v našem výboru a mám dvě, tři otázečky a položím je v angličtině. Jednou vlastně z ní už položil můj kolega, a to se týká struktury Crisis Management Boardu. Vy jste o tom hovořil. Myslím, že se alespoň o tom diskutuje. A jistě to jde dobrým směrem. Ale ráda bych připojila jednu otázku. Vy jste hovořil především o ko- koordinaci od krize ke krizi. Ale v Líbii, ku příkladu, Eh, eh, řeší se otázka Libie, Somálie, řeší se otázka Somálie, ale já se zajímám o vývoj koncepce. Jak provádí Evropská unie reformu v oblasti politiky obrany a bezpečnosti? Jaký je společný postup mezi E, C, C, kde se to dělá, kde se vypracovává tento společný přístup, který je klíčový. Já nemám pocit, že by to tady existovalo, totiž a myslím si, že je strašně důležité, abychom vyžadovali, aby se, aby se tady událo trošku více. Doufám, že mě budete muset moci trochu ujistit v této otázce. A v otázce Somálie v novinách jsme si přečetli, že je tam obrovská, obrovský hladomor, obrovská krize, lidé nemají co jíst. E, já vidím, že Evropská 45 milionů rozvojové pomoci. Mise Atalanta stojí 2,8 miliard euro, tak kde je ta relace? Především, když vy říkáte, že se tady nepotírají příčiny, že to je jenom vlastně léčení důsledků v, oblasti, v, v otázce, když tady máme krizi obrovského hladu a která se také týká situace bezpečnosti. Jaká eh, omluva tady může být vlastně, protože tady proto musí existovat koncepce. A co se týče eh, operace v Bosni, pochopila jsem, že Evropská unie. C'est comme un peu bizarre Tady mi to připadá poněkud nejasné, ta situace. Je to skutečně něco, co nechápu. Mám pocit, že eh, pakliže zůstaneme v této logice, bude to poněkud zmatené a nejasné. Rada bych, abyste k tomu něco řekl. A poslední otázka, o které jste se zmínil, která je nesmírně důležitá pro to, abychom tady rozvíjeli budoucí strategie, je otázka hodnocení misí. Mám totiž pocit, že až do současné doby tady existuje v průměru určité, určitá spokojenost, není tady moc kritiky a když, tak to není zrovna moc čestné. Některé státy se možná neodvažují, ale jaká je opravdu upřímná bilance, která umožní učinit věci v budoucnu lépe? Protože to je jistě také součást vašeho útvaru řešit i tyto otázky. Děkuji vám. Merci, je souscris à la... Děkuji. Podepisuji se také pod vaši poznámku s Bosnou. Já tady mám veliké výhrady. Mm, eh, Francie se sice ptá, ale nechtějí tam poslat vojáky, ano. Paní Lozing. Já vielen Dank. Děkuji. Já bych se nejprve také chtěla ještě zeptat na strukturu CMPD. A sice by mě zajímalo, jak aktuálně konkrétně vypadá vztah pracovníků, kteří přichází ze sféry civilní, případně sféry vojenské. A potom bych si chtěla od vás nechat upřesnit některé věci. Vy jste hovořil o půlu SSR na severu Afriky. Co si pod tím mohu konkrétně představit? Zde bych navázala na to, co říkala paní Brantner. Co se tam konkrétně plánuje? To znamená tedy otázka plánování. Kde se to plánování konkrétně odehrává? Vy jste řekl, že tento půl je v severní Africe. E, můžete upřesnit, kde konkrétně lokálně, regionálně se nachází, jaké má konkrétní cíle? A také by mě zajímalo, jaké konkrétní cíle se vztahují na příslušné regiony. Například jsme hovořili o Libii, eh, také by mě to zajímalo ve vztahu k Tunisku nebo k Egyptě. Zajímalo by mě, kdo aktuálně je vaším partnerem v daných zemích, s kterými se koordinujete. A potom se chci zeptat na Somálsko. Hovořili jste o rozšíření mise Atalanta na tuto zemi. Domnívám se, že to znamená jistý kvalitativní posun. A zde bych také odkázala na otázky, které položila paní Brantner a chci se vás zeptat, kdo tam bude nebo je vaším kooperačním partnerem. Vy jste říkal, že si promluvíte s lidmi na místě, že se s nimi dohodnete. Kdo to tedy přesně je v daném regionu? S kým tam spolupracujete? A nimiž eventuálně sledujete určité cíle. Já mám pocit, že to je eh, takové velice vágní, nedovedu si pod tím nic konkrétního představit. A potom mě dovolte ještě něco říct si k otázce evaluace. Vy jste hovořil o tom, že mi se Atalanta zahnala piráty, ale na jiném místě svého projevu jste eh, eh, přiznal, že se její regionální působnost rozšířila, ale když se podívám na konkrétní čísla, tak není to tak, že by byli eh, Piráti někam vyhnáni, ale oni prostě byli zahnáni regionálně jinam, kde jsou nadále aktivní. A také jste říkal, že 10% vzdělaných vojáků opouští svoje jednotky dobrá. Tak eh, když to budeme poměřovat s jinými zeměmi, tak to můžeme eh, chápat jako malé číslo. A vy jste říkal, ono se jim pak stíská po manželkách a vrací se domů. Ale já se chci zeptat, opouští oni svoji jednotku se zbraněmi v ruce, jakožto vzdělení, dobře vyškolení vojáci, kteří se potom přidají později třeba k pirátům a e, budou své věci dělat na kvalitativně úplně jiné úrovni. To jsou důležité otázky a přála bych si, abyste na ně odpověděl, protože máme třeba zkušenosti z Afghánistánu, co se pak děje s vyškolenými vojáky, kteří pak eh, ne, neopustí svoji jednotku a zmizí prostě jenom někde v poušti, ale udělají něco jiného. Děkuji. Děkuji. A poslední příspěvek, prosím, pane kolego. Um, Děkuji, pane předsedo. Pane Stevensi, já jsem si říkal, v angličtině máme takové řečení, že prostě když je příliš mnoho lidí na jednu věc, tak to k ničemu nevede. A já se chci zeptat, co děláte vy v krizovém řešení, eh, že to nedělá, je to vůbec něco, co nedělá už OSN? Není tady vlastně jenom všude duplikace? Nedublujete ty úlohy? Vy na jednu chvíli říkáte, že je tady nedostatek strategických odborníků na strategické plánování u vás i v OSN, ale skutečně se ptám, nedochází tady zbytečnému dublování? Neměli byste spíš eh, spolupracovat s tím OSN, než jít nějak jako proti sobě? Děkuji. Pane velvyslanče, máte 10 minut na odpověď. Um, yes, let me start maybe... Ano, děkuji. Možná začnu rovnou odpovědí na tu poslední otázku, když říkáte, že příliš mnoho lidí k ničemu nevede. Určitě nevede to k ničemu, to máte pravdu. Když máte příliš mnoho lidí, jak my říkáme, příliš mnoho kuchařů, tak můžou to jídlo úplně zkazit. To je pravda. Ale ano, máte pravdu. Prostě je to náročný úkol zajistit dobrou koordinaci v terénu, ale jde tady o následující. Když se podíváte na stávající svět, je tady tolik krizí, tolik různých eh, problémů. Myslím, že je tady prostě dost práce pro všechny, to je jasné. I když se podíváte třeba na Líbii, eh, představte si, že dnes Kadafi padne a i když mm, víceméně nedojde k tomu úplně chaotickému scénáři, kterého se všichni bojí, tak přesto tam bude tak veliký úkol. Reforma armády, reforma policie, ekonomika. Ano, oni sice mají peníze, ale prostě je to tak veliký úkol, že tam je prostor pro všechny. A my toho, o tom debatujeme, projednávali jsme to s panem Martinem, hovořili jsme on, o Liby, Limbasku, tito všichni právě naopak chtěli, aby Evropská unie se zapojila. Protože když oni se obrátí na jednotlivé členy, eh, aby prováděli eh, monitorování. Je toho prostě až příliš, až příliš práce. Takže opravdu té práce je tady dost, zejména s ohledem na všechny krize, které se teď objevují. Co by se ale mohlo zlepšit? Ano, mohla by se zlepšit koordinace, koordinace jednak na úrovni toho vedení, velitelství, ředitelství a jednak v terénu jako takovém. Ale to my právě děláme. Snažíme se třeba v Sudánu, spolu tady se spolupracovat, jednat s OSN, s Africkou unii, s ostatními. Neříkám, že je to perfektní, ale zlepšuje se to. A všichni máme podobné problémy. My v EU máme problémy se schopnostmi eh, na té mm, vojenské úrovni, dochází k rozpočtovým škrtům, ale to má i OSN. I na to. I ti to mají stejné problémy. Eh, podávání zpráv a tak dále. V OSN naopak nám říkají, známe to, i my máme stejné problémy. Takže je tady hodně práce pro všechny, ale je pravda, musíme ještě zlepšovat vzájemnou spolupráci a koordinaci. A právě proto se snažíme skutečně spolupracovat s OSN, ještě to zlepšit, tu spolupráci. Protože když máte jenom jednou za šest měsíců nějaké velké jednání, které se účastní 30-40 lidí, to není koordinace jako taková. To není ta běžná každodenní koordinace. Tu zajistíte skutečně každodenní, každodenní komunikaci, společným plánováním, společným e, řešením. A například, myslím, že dobrý příklad je právě ten Sudán. To je určitě dobrý příklad, e, kdy se snažíme zlepšit koordinaci. Třeba bych tady zmínil paní Mášen. Zmínil jste to i vy, pane předsedo. Ta koordinace všech složek je skutečně zásadní. Samozřejmě potom je tady ta Crisis Management Board, Rada pro uh, krizové řízení. Tomu předsedá generální, výkonný generální tajemník. A skutečně ještě tom zbývá hodně, hodně co udělat. Eh, my do jisté míry teď jenom začínáme, takže opravdu je tady ještě spolupra- prostor, jak dát všechny ty lidi dohromady. Ale chtěl bych říct, že vidím velké odhodlání. Vidím vůli těch lidí sedět u společného stolu. Možná někdy se až příliš energie plítvá na to, že se tak tolik neznáme. Nevíme ještě přesně, jak na to. Ale je pravda, musíme to dělat jednak na obecné úrovni a jednak krizi po krizi. Taky bychom se měli možná podílet lépe, lépe plánovat ty jednotlivé jednání, plánování. Také se toho účastní lidé z DEVKA, lidé z Geographical Desk. To jsou lidé, kteří na začátku vždycky říkali, musíme se zeptat šéfa, musíme se zeptat vedení, ale teď už prostě se to začíná rozjíždět, už chodí na ta jednání. Je to ještě na začátku, ale věřím, že se to podaří podaří rozjet a udělat z toho běžný postup. Já myslím, že ta Rada pro krizové řízení, kam generální tajemník vždycky svolává všechny z bezpečnostní strany, z, na, z naší strany, z tedy krizového řízení, ale i ostatní. Všichni ti se scházejí u jednoho stolu a to je určitě krok dobrým směrem. Já myslím, že když se podíváte na organogram, tak my jako struktura SBOP, tam ty malé mm, čtyři, řekněme nějaké modré, zelené čtverečky, v rohu, tak teď opravdu tam dochází k posunu směrem taky k, k vysoké představitelce. Samozřejmě, co se týče každodenní práce, tak spolupracujeme s generálním tajemníkem, taky eh, s tím pánem, který má na starosti SOBP. Takže ano, určitě je tady kanál, ale pokud by to mělo být nezbytné, tak máme přístup přímo k vysoké představitelce. Co se týče Líbie, plánování, kdo nám říká, jak, co plánovat, tak my máme odbor pro plánování, máme jasný mandát, máme jasně danou, dané poslání, jak obezřetně plánovat vždycky, když se domníváme, že přichází nějaká krize. My nemusíme čekat na někoho, aby to udělal za nás. Musíme to vždycky velmi obezřetně dělat a to jsme se snažili ostatně dělat i v případě Rýbie. Snažili jsme se být v úzkém kontaktu s pany s lidmi z NATO, já se setkám s panem Howardem, Botmanem, lidmi z Africké unie, máme pravidelné telefonní kontakty s lidmi z OSN. Problém je do jisté míry, že se jedná o neznámé, neznámí, neznámou situaci, protože samozřejmě nevíme, jak přesně se to vyvine během měsíců, ale snažíme se to na samém začátku už plánovat, eh, snažíme se říkat také členským státům, tohle toto je co co děláme, Myslíte si, že můžeme takto pokračovat? E, nemůžeme sice být přímo konkrétní, ale prostě plánujeme různé, různé situace. Zítra také máme zase vystoupení před výborem PSC a zase to budeme projednávat. Co se týče Líbie, tak ano, jednak je tam reforma bezpečnostního sektoru ve fázi po Kadáfím, Máme tam teď jednu osobu, která je nastálo v Bengázi, je to francouzský odborník. Mm, byla tam žádost z té eh, z přechodné rady, aby tam někdo byl opravdu nastálo, kdo by mohl být s nimi v kontaktu, v dialogu a taky by to mm, bylo mm, fungovat jako kontaktní místo pro krátkodobé projekty. Je to velmi cená osoba, cený pracovník protože eh, opravdu je potřeba nastavit kontakt mezi TN, TNG, aby ho mohli reagovat na ten vývoj. Samozřejmě nevíme přesně, co se stane. A ty úkoly, až tam Kadáfi nebude, to bude obrovský úkol. Mm, budeme muset eh, zajistit demobilizaci a tak dále a tak dále. To bude skutečně velice náročné. Nicméně snažíme se už tak nějak předvídat i ty neznámé faktory, abychom věděli, jak s tím naložíme. Co se mm, týče podpory, samozřejmě všichni mají velikou obavu. Velikou obavu z toho takzvaného katastrofického scénáře. Bojí se, že po pádu Kadáfího opravdu dojde ke kolapsu, k chaosu. Toho se všichni extrémně bojí, ale nikdo nemá jasnou technickou odpověď, ale ani politickou odpověď. Nikdo nemá dostatek kapacity, aby mohl řešit takový problém. OSN v tuto chvíli se snaží prosadit a to, co bych tak nazval, nějaké mm, řízený, řízený postupný přechod, než spíš ten chaotický kolaps. Skutečně dochází tam k intenzivním kontaktům. V tuto chvíli asi nedojde k nějakým konkrétním krokům, protože víceméně zatím je to stejné. Nicméně OSN skutečně plánuje eh, ve chvíli, kdy dojde k nějakému příměří nebo dohodě o příměří, de facto příměří, že tam vyšle nějaké pozorovatele, nějaké monitorovací týmy, hovoří asi o 20 pozorovatelích v těch prvních 48 hodinách, no a následně třeba nějakých 200 pozorovatelů v nadcházejících týdnech. Samozřejmě, když to bude příznivé prostředí, tak to nebude problém, ale když to prostředí nebude, klidné nebude příznivé, tak ti lidé budou potřebovat ochranu. A co se týče té ochrany, tak oni už se dívají, kdo by to mohl být. A dívají se i směrem na Evropskou unii. Takže to je zhruba to plánování, kterým směrem se ubírá v tuto chvíli. Ale jak říkám, nikdo přesně neví, co se vlastně stane. A samozřejmě, ať budete dělat cokoliv, vždycky budete potřebovat nějaký právní základ. To znamená, budete potřebovat usnesení Bezpečnostní rady OSN. Ale teď slyším, že rada v tuhle chvíli, rada v OSN nemá prostě eh, chuť něco zatím dělat, co se týče Líbie. A samozřejmě budete potřebovat i konsensus z, z libijské strany. Ale není jasné, kdo, kdo vlastně v Libii vám dá tento souhlas. Ehm, protože samozřejmě nemůžete ani s nějakým ochranným sborem, s nějakými ochrannými jednotkami se tam vydat, aniž by někdo to po vás chtěl. Takže tohle je všechno to, co musíte mít na paměti. Musíte to mít Musíte to zohlednit eh, a my se o to snažíme, snažíme se o tom informovat eh, jednotlivé státy. A opravdu, jak říkám, je důležité i s ohledem na reformu bezpečnostního sektoru mít tam někoho na stálo. A teď bych možná mohl se dostat k té otázce SSR, půl, tady té uskupení. Protože on tam, to, to máme i Tunisko, to máme i Egypt. A my se ale tu uskupení pro eh, reformu bezpečnostního sektoru snažíme mm, formovat. Poslali jsme dopis Eh, velvyslancům, že my jako ESVČ, jako CMPD budeme potřebovat nějaké experty, kteří se zúčastní zjišťovacích misí. Protože to skutečně bude důležité, mít tam lidi na ty mise zjišťování faktů, když chcete provádět reformu bezpečnostního sektoru. To se bude týkat Tuniska, Egypta a zřejmě i e, pobřeží Slonoviny. Měli jsme dobrou reakci, musím říct. Máme už nějakých 22 kandidátů kteří potenciálně by se mohli vydat na tyto mise. My jsme jim dali zaškolení, takové úvodní zaškolení, a takže už jsou připraveni se tam vydat. Všem eh, riziko je na tuniské straně, zatím nemáme žádnou žádost, protože minimálně musíte to dělat na základě nějaké žádosti dotčeného státu. Co se týče Egypta, tak už tam je určitý malý vstřícný krok, co se týče policejní reformy. Hovoříme o tom s nimi. Nicméně zatím tady toto, zatím se to ještě neproměnilo v nějaké oficiální pozvání. Ale možná s, nás, možná s následujícím ramadánem dojde ještě k další prodlevě. Takže tam už trošičku to vypadá lépe, ale taky to není ještě jasně formalizováno. Takže takto bychom skutečně chtěli využít SSR, tu reformu bezpečnostního sektoru, a to i co se týče e, pobřeží stanoviny. E, Nicméně, když chcete dělat reformu bezpečnostního sektoru, potřebujete hodně expertů. Vím, že lidé v Bengázi už jsou skeptičtí. Říkají nám, my už jsme viděli tolik eh, těch zjišťovacích misí. Chceme někoho, kdo by tam tady byl skutečně nastálo. A proto chceme do Líbie, do Bengázi vyslat někoho na tu stálejší, stálejší misi. Ale jak říkám, budeme potřebovat i ty zjišťovací mise. Co se týče personálu, už jsem to řekl, chybí nám trošku kvalifikovaný personál, jednak co se týče počtu, jednak co se týče kvality, abychom mohli udělat skutečné politické strategické plánování. A to nám chybí jak eh, v civilním sektoru, tak ve vojenském sektoru. Možná tady máme, snažíme se o rovnováhu, ale možná tady máme trošku víc těch vojenských než těch civilních, nicméně zejména skutečně těch civilních, tady máme nedostatek. A to říkáme zejména těm lidem, kteří dělají screening služby. Dále, koordinace s jednotlivými složkami, o tom už jsem hovořil. To bude skutečně nezbytné, zejména když hovoříme o budování maritime kapacity, námořní kapacity s ohledem na severní Afriku, kde teď máme za úkol vytvořit koncept řešení krize, jak pomoci Somálsku lépe chránit pobřežní oblasti, taky pomoci zemím jako Kenia, Tanzánie a ostatním, pomoci jim bránit pobřežní vody. To bude zřejmě e, zahrnovat i ty prvky rozvojové spolupráce, bude to taky zahrnovat e, prvky stability. A tohle to opravdu řeší se to i ve spolupráci s komisí ve spolupráci s lidmi z komise. Já myslím, že to je eh, proveditelné, že samozřejmě, když eh, nevím, potřebujete třeba loď, tak můžete využít peníze z devka, ale potřebujete i vyškolené lidi, potřebujete strukturu, v rámci které ti lidé mohou pracovat. Potřebujete propojit informační systémy, takže možná by tam mohl být prostor pro misi SOBP spolu s některými dalšími nástroji. To samé platí i pro Sudan. Potom eh, tady byla otázka týkající se a evaluace, hodnocení. Ano, jistě, to je velmi důležitá, důležitý aspekt práce CMPD. My se snažíme provádět tzv. strategickou revizi, strategické vyhodnocení misí. Taky mm, myslím, že CPCC si dělá vlastní Eh, šestiměsíční vyhodnocení, ale my se musíme na tu misi dívat v trošku v širším kontextu. To znamená, jakým způsobem tato mise přispívá ke stanoveným cílům, jakým způsobem tato mise přispívá k politickým cílům. Co můžeme učinit, abychom eh, to ještě zlepšili? Jak třeba tady zazněl příklad Gruzie, je důležité, že se probíhá dobře, došlo už ke zlepšení některých věcí, ale zároveň je vždycky potřeba se podívat na napojení na ty širší evropské politiky politické koncepty. Protože může se stát, že tam prostě dojde k nějakému zaseknutí v té administrativní oblasti a my se musíme, musíme tlačit i na to, aby byl přístup těm odtrhávajícím se republikám, spolupráce s Ruskem a tak dále. Takže to strategické vyhodnocení je velice důležité. A my to děláme i s ohledem na ostatní Eh, prvky systému, mise, delegace, zastoupení Evropské unie. Taky se snažíme eh, vycházet z toho, co jsme se naučili v různých oblastech. My jsme vytvořili určité koncepty v rámci mého odboru, například co se týče otázky lidských práv. Snažíme se vytvořit koncepty, co se týče právního státu, reformy bezpečnostního sektoru ale musíme se vždycky snažit to zasadit do širšího kontextu. Ne jenom se dívat na to, co může udělat SBOP, ale prostě širší kontext, jak se tady hovořilo o tom multilaterálním propojení. Potom je tady taky otázka následující, že někdy zjistíme Mm, co jsme se naučili, ale je problém skutečně si to ponaučení z toho vzít. Jak si vy, vyhnout se tomu, abychom do té samé pasti nespadli znovu. Takže abychom opravdu si vzali z toho ponaučení. Myslím, že jsem pokryl všechno, protože se domnívám, že doba pokročila. Možná, že jsem zapomněl na nějakou otázečku, takže Co se týče odchá- od toho, té míry odpadlictví, tedy že vojáci odchází z těch, z těch složek, to opravdu byla veliká otázka, veliký problém. Ano, byly tam takové pochyby, zda výcvikem somálských vojáků v podstatě nevycvičujeme lidi, netren- kteří následně přejdou k pirátům. To je skutečně problém. Nicméně důkazy proto nemáme, že, že k tomu nedochází. Bohužel ano, k tomu docházelo i v Afganistánu, kde ta míra odpadlictví je ještě vyšší. Vždycky budete mít odpadlíky z armády. Já neříkám, že těch 10% skutečně odchází. Oni třeba se vrátí k rodině a potom zase se vrátí do armády. Nevíme přesně, nevíme přesně. Ale obecně můžeme říct, že ti vojáci, ti vycvičení vojáci jsou motivovaní, e, účastní se aktivně bitvy, takže nechci říct, že, že to je marné úsilí. Eh, my hovoříme tam, co se týče Atalanty, s mnoha lidmi, eh, s NATem, s Čínou, s Indií. Ti všichni mají zájem s námi spolupracovat, protože podle mě ještě na takové misi, která stanovuje trend, hmm. také tam jednáme s regionálními partnery. Kenya, Tanzánie, Protože samozřejmě, když ty piráty chytnete, musíte být schopni je předvést před soud, dá, aby skončili ve vězení. Takže taky se tam hovoří o tom, jak vůbec řešit tu, ten problém piráctví, jak řešit, ale vůbec stabilitu v rámci regionu. Takže to je součástí širšího politického úsilí. A to je jeden z úkolů právě CMPD, na který provázat operace SOBP. Promiňte, že jsem hovořil tak dlouho. Poslední příspěvek. Ještě někdo tady chce, prosím pěkně, ale rychle, abychom jenom pět minut tomu mohli věnovat. Promiňte, je mi líto, že jsem nemohl přijít dříve, ale když je tady eh, prezident, tak člověk musí prostě eh, se jít podívat. Ale já jsem se chtěl zeptat na jednu konkrétní věc a sice jak to vypadá s konkrétním nakládáním s krizemi v Africe. Německá studie k tomu praví, že existují mezery eh, v, eh, v bedně s nářadím. Eh, mohl byste nám říci, co jsme se konkrétně poučili z krize v Líbii? A pak mám ještě jednu otázečku. Myslím, že jste už se o tom zmínil, military contability a myslím si, že 18. července se plánuje tato zpráva odpovídající paní Eštnové z výmarského trojuhelníku vzešla tato iniciativa, ale tam se zohledňovaly tři aspekty, nejenom pooling a sharing, ale také civil military, hlavní stan byl osloven hlavní štáb, hlavní sídlo. A v té zprávě 18. července eh, jak jaké tady budou inputy s ohledem na tuto výmarskou iniciativu. Děkuji. Um, well, maybe just first, uh, on... Tak možná uh, nejprve k, k výmaru a zprávě vysoké představitelky. Vysoká představitelka obdržela celou řadu úkolů od rady, takže zpráva Mm, je v podstatě reakce na tyto úkoly. Na to, aby taky nějak byly nastíněny vazby budoucí práci. To všechno bylo provedeno také s zohledněním výmarské iniciativy, také s ohledem na to pooling a sharing a e, kapacity plánování a provádění. A opět s cílem zlepšit vzájemnou koordinaci se provádí na, na úrovni eh, hlavních měst, ale i na mm, této úrovni. Je tedy důležité, že zpráva už bude brzy na stole, protože to právě byl, eh, má, bude mít za úkol Catherine Ashton, aby dále na tom pracovala. To znamená, aby dále udělali další pokrok do konce roku. Samozřejmě naplánování je takové, že se to objeví na agendě neformálního jednání v Gimlichu. Taky proběhne neformální rada ministrů obrany, tuším v září. Potom formální rada ministrů obrany a ministrů zahraničních věcí. A možná mm, prostě ta představa je taková, že by mělo být do konce roku dosaženo nějakého pokroku. A samozřejmě ta zpráva je i v úzké konzultaci s výmarskými zeměmi. Když se ptáte na libijskou krizi, čemu jsme se tam naučili, tak jednak jsme se skutečně naučili, že musíme zlepšit plánování a provádění, protože tam dochází k určité prodlevě mezi vytvořením konceptu a mezi konkrétní realizací. V té civilní oblasti to už máte, ale v té vojenské akci to chybí protože samozřejmě následně na Rada ministrů musí rozhodnout, že ustaví eh, velitelství nebo ředitelství a tak dále. Takže to je jedna z věcí, kterou jsme se naučili. Co se týče těch nástrojů, jak se ptáte na ty nástroje, na ten... Ano, potřebujeme určitě lepší nástroje, ale hlavně musíme být rychlejší v terénu. Podle mě potřebujeme skutečně ty týmy eh, rychlé reakce, abyste byli schopni rychle reagovat. Já myslím, že v Evropské unii jinak máme k dispozici hodně nástrojů, ale musíme se prostě naučit, jak je správně mobilizovat. Což znamená jednak, že musíte mít dostatek politické vůle, no a za druhé musíte mít dostatek kapacity, protože ono je sice pěkné, když máte hodně nástrojů, e, pěknou komplexní strategii, ale když nemáte kapacitu pro mobilizaci těch nástrojů, tak to nikam nevede. Hmm, takže to je skutečně něco, co potřebujeme i musíme se naučit lépe pracovat, eh, lépe aktivovat všechny nástroje, které máme dispozici. Pane velvyslanče, děkujeme mnohokrát. Domnívám se a očekávám, že budeme mít možnost se pravidelně s vámi setkávat v určitých časových odstupech, abychom hovořili o integrace vaší struktury, která je vlastně eh, velmi včasná, velmi nedávná a za několik měsíců se jistě dovědíme rádi, dovíme rádi víc. A nyní se dostáváme ke druhé sekci, k druhému panelu a to se týká angažma SBOP v Demokratické republice Kongo. Máme tady dvě mise, civilní a vojenskou misi. Vítám tady obo, oba šéfy obou misí, kteří se k nám připojí a budeme debatovat poměrně široké záležitosti, protože tady máme také pana Abera, vy jste s námi vlastně byl před 15 dny. E, pak tady máme pana komisaře, pana vrchního superintendanta Žena Paula Rikýra, který je vedoucí mise EUPOLu v Demokratické republice Kongo a pak tady máme Antonia Martronse, vedoucího mise EUSEC v Demokratické republice Kongo. Také jsme pozvali dva výzkumníky, kteří stojí blízko našemu parlamentu. Máme tady pana Žustárta z Lovenské, v Lovaňské univerzity a paní Martinelli z Institutu pro otevřenou společnost v Bruselu, eh, kteří se akademicky zaobírají tímto tématem, ale zároveň mají taky zkušenosti z terénu, protože se účastnili misích a oni nám o nich jistě rádi poví. A proto bych vyzval eh, jednotlivé členy našeho panelu, eh, aby se učil, aby prostě abychom vstoupili rovnou do diskuze k tomuto bodu. Víme, že Demokratická republika Kongo je nesmírně důležitá pro SBOP První vojenská mise se konala v roce 2003 eh, a Evropská unie tady eh, vykonala velké investice i v civilní oblasti a eh, Nevidíme prostě, zatím nelze dohlednout konce, protože stojíme před ohromnými úkoly i v těch jednotlivých regionech a otázky, před kterými stojíme, je zhodnotit dopad našich misí, které jsou vlastně skromné, skromné pardon, mise, eh, čili eh, srovnat eh, nebo vyhodnotit dopad těchto misí v souvislosti se situací. A je třeba abychom prostě byli seznámeni s aktuální situací a proto se těšíme, že využijeme prezence našich zástupců CMPD v Demokratické republice Kongo. Kdo by si přál začít? Pan Stevens, prosím. Oui, merci, monsieur le président. Euh, Děkuji mnohokrát. Než předám slovo šéfovi misí, eh, což je Paul, dovolte, abych vám řekl několik zásadních bodů. Víte, že vlastně od roku 2005 podporuje Evropská unie bezpečnostní sektor prostřednictvím misí pomocí EUSECu a EUPOLu, který v roce 2007 vlastně se rozvinul a Evropská unie mohla učinit tuto reformu, protože se domníváme, že je třeba dosáhnout trvalého míru v, eh, v Kongu a je třeba dosáhnout stabilizace zejména na východě země. A to znamená, že je třeba posílit moc státu a eh, dobrou zprávu věcích veřejných pro instalování právního státu, ale zároveň zabránit v eh, zneužívání, vykořišťování surovinových zdrojů zahraničními subjekty a také zabránit a zastavit eh, veliké, eh, krimi, veliké delikty způsobované proti lidským právům a zejména, jak víte, tady dochází k velikému sexuálnímu násilí. V říjnu v roce 2010 došlo k určitému vysídlení. Já jsem se tam eh, účastnil. Vysoká představitelka vyslovila nezbytnost podporovat úsilí o stabilizaci země a podporovat socioekonomický vývoj a sektorální vývoj v této zemi i prostřednictvím regionální spolupráce. Myslím si, že posílení reformy bezpečnosti má tady klíčovou roli. Byly završeny dva programy, ale to samozřejmě nestačí protože vy už jste na to upozornil, ta úloha je ohromná a bylo by iluzí se domnívat, že prostě takový systém tam bude možno instalovat za několik eh, let. To je skutečně velice dlouhodobé úsilí, které bude potřebovat reálného přístupu a skutečně neutuchajícího úsilí. Protože máme zhruba 20 tisíc osob a z toho tisíc se věnuje sektoru bezpečnosti a EUPOL má méně než 100 osob. Já jsem řekl, že ty dva projekty byly završeny a tady myslím na veškerou tu práci týkající se zabezpečení stability země, týkající se také legislativní práce, zejména v oblasti policie. Nedávno tady eh, došlo ke schválení práva eh, pro posílení roli armády bylo schváleno právo, které je obdobné i pro policii. Myslím si, že tento zákon bude velice dobrý a konkrétně poslouží k mm, provádění reformy. E, máme tady také expertízy, které vypracovává EUPOL e, ve spolupráci s partnery v Kongu, ale zbývá tady strašně moc práce, to je jasné, protože rozhodně trvalý mír ještě zdaleka nebyl dosažen a vyžaduje to, jak jsem řekl, ohromného úsilí i ze strany uh, koňské vlády a je třeba pokračovat v této reformě, která by také měla být podpořena ze strany Evropské unie prostřednictvím mobilizace nezbytných prostředků. Eh, víme, že tady zazněla kritika v souvislosti s, volbou pre, před, eh, prezidenta, eh, která se má konat v listopadu roku 2011. A E, my tedy očekáváme silný signál, který by nám umožnil skutečně pokračovat v našem angažmá díky našim akcím, které tedy nejsou izolované, e, protože v rámci Evropské unie se tady činilo více v rámci Evropské ESVČ, e ale dochází tady k bilaterální činnosti v Belgii, z Belgie, z Velké Británie i z České republiky a mm, e, dochází tady k doplňkové pomoci i ze strany třetích států, například Spojené státy, podpořili také naší misi, spolupracuje tady Čína, Angola a především tady, tady máme komplementaritu s akcemi OSN, e, když se podíváme na přítomnost eh, armády Demokratické republiky Kongo. Myslím si, že vše funguje dobře a eh, domnívám se, že šéfové misí to budou moci potvrdit. Rád bych tady vyzdvihl skutečně zásadní vedoucí roli EUPOLu, který se zasazuje o každodenní výbornou práci s místními zdroji, které umožňují Kongo, eh, obyvatelstvu Konga pokračovat v této reformě. Děkuji. Já budu velmi stručný. Už jste hodně slyšeli o tom celkovém kontextu od Voltra, který to tady nastínil. Taky budete mít možnost poslechnout si vedoucí obou misí, kteří vám dají eh, zprávu o tom, jak to skutečně vypadá v terénu. Jak bylo zmíněno, EUPOL Kongo byl spuštěn v roce 2007 a je prodlužováno. Současný mandát trvá do 30. září letošního roku, přičemž momentálně projednáváme další prodloužení. tak aby ta mise mohla být prodloužena. V současné chvíli ten mandát stojí na čtyřech pilířích. Jednak podpořit celkový proces reformy bezpečnostního sektoru na strategické úrovni, zejména s, s důrazem na eh, provázanost s justičními složkami. Za druhé, podpořit reformu politic, policie a PNC a poradenské a monitorovací činnosti. Za třetí zlepšit eh, informovanost a schopnosti pracovníků PNC, strategické školicí kurzy a konečně podpořit boj proti beztrestnosti v oblasti zločinů proti lidským právům a sexuálním činům, trestním činům. Jak už bylo řečeno, je to opravdu malá mise 49 zahraničních pracovníků v takto velké zemi, takže okamžitý dopad je omezený. Cokoliv děláme v rámci monitorování nebo poradenství, mm, se v Kongu okamžitě nějak nepromítá. Nicméně dopad této mise byl členským státy několikrát vyhodnocen jako kladný. Poslední zpráva se objevila v červnu letošního roku pozitivně to vyhodnocují i naši mezinárodní a partneři a partneři z Konga. Nové prodloužení mise by se mělo zaměřit spíše ovšem na konkrétnější kroky, které by měly být viditelnější. Zejména boj proti sexuálnímu násilí. To bylo vždy velmi citlivé téma. Kongo má, eh, EUPOL Kongo má konkrétní expertízu, Máme tam multidisciplinární tým, který se věnuje tomuto akceptu sídlí v Ante a Goma. Tento nový prvek boje proti sexuálnímu násilí bude nadále ponechán s tím, že by se měl promítnout do všech činností mise. Budou tam také nadcházející volby, které vyvolávají určité obavy. Jeden z cílů prodloužení mandátu by právě měl být podpořit proces reformy bezpečnostního sektoru v rámci volebního období, volební eh, voleb eh, listopadu 2011. Mise už se účastní bilaterálních projektů zaměřených na posílení policejních eh, schopností v této oblasti. Bohužel, jak víte, konflikt v Kivu a v ostatních východních provinciích Ekato a Katanga zatím není eh, vyřešen a stále je tam aktivních mnoho rebelských skupin. Takže probíhají práce na eh, vybudování tohoto instrumentu. Proces reformy bezpečnostního sektoru by mohl napomoci stabilizaci země, zejména když bude podpořen příslušnými kroky v tomto směru. No a konečně propojení s EUSEKem. Tyto dvě mise spolu úzce spolupracují a dochází tam k synergii, jsou tam mm, propojení těch jednotlivých umístění. Dochází tam i k tomu, že stejní lidé pracují pro obě mise a že v rámci mizí pracovníci, kteří mají stejnou expertízu v rámci obou misích spolu spolupracují příštím roce chceme zahájit strategický přeskum, strategické vyhodnocení, které by mělo vést ještě k lepšímu propojení. Děkuji mnohokrát. Merci. Peut-être mon, mon général. Děkuji. Možná, že by si mohl vzít slovo pan generál. Eh, mesdames et messieurs, les <clears throat> députés. Dámy a pánové, je pro mě velikou ctí být před vámi, před členy tohoto výboru Evropského parlamentu, který reprezentuje více než 500 milionů lidí. Rozvoj Demokratické republiky Konga, stabilní a trvalého míru je zásadním klíčem pro stabilitu v celé centrální Africe. EUSEC byl etablován v roce 2005 a poskytoval pomoc konžské armádě a já jsem měl příležitost součastit těch prvních prací a spolupracovat s osmi důstojníky nejrůznějších národností. V říjnu minulého roku od minulého roku prostě 48 vojenských expertů ze 14 států se účastnilo těchto prací a e, spolupracovalo na 35 projektech. My poskytujeme pomoc radou i skutkem. Konkrétně to znamená, že nějaký projekt, žádný projekt není nastartován, není-li připraven ve spolupráci s obyvatelstvem Konga. Chceme se účastnit vybudovan, vybudování také obrané kapacity, která by umožnila zajistit trvalý mír. Máme tady 12,7 milionů eur rozpočtu rokem, každý rok to znamená, že vlastně je to poměrně malá částka, když si uvědomíme, jakým ohromným úkolům čelí tato země. Dochází tady k pomalému rozvoji dobrým směrem, ale máme tady veliké výzvy, kterými, který musíme čelit. Dnes více než polovina je se nachází vlastně na východě, kde ehm, bojuje s jinými eh, koňskými eh, silami v Kongu. Protože tady jsou konjunkturální problémy. A to znamená, že vlastně armáda v Kongu musí dělat dvě úkol, dva úkoly najednou. Musí se reformovat, ale zároveň pokračuje v boji na různých frontách rozhodnutí vyslat tuto misi do Demokratické republiky Konga mělo pomoci této armádě za využívání nejrůznějších prostředků. Velice rychle jsme identifikovali dva problémy. Nejprve eh, nezbytnost zabezpečit fondy. Vláda hodnotí, že má 343 tisíc vojáků a ty mají sold 3 euro za měsíc. A máme tady také mm, co dočinění s udílením příkazu. Ehm, v roce 2007 jsme tudíž začali podporovat biometrické prvky, a to nám umožnilo navýšit počet členů. Díky těmto měřítkům na, teď už žolt je 50 dolarů za měsíc pro základní vojáky, což ale samozřejmě stále ještě zůstává příliš malou částkou. Co se týče správné, dobré zprávy věcí veřejných e, stále ještě tady máme mnoho úloh. Koncem roku 2009 e, jsme tady měli 550 tisíc vojáků. Měli jsme tady, e, začali jsme rozdělovat jednotlivým vojákům dokumenty s biometrickými údaji, které měly se postarat o věrohodnost vlastně údajů. A e, tyto prostředky byly jistě dobře využity, protože rozdělování těchto osobních průkazů by mělo být ukončeno v září, ale už teď můžeme říci, že tady máme stále ještě co dočinění s fiktivními údaji. Pravděpodobně tady budeme mít pouze 50 tisíc vojáků. E, i když se přitom rozdělilo již 150 tisíc občanských, 150 eh, tisíc těchto průkazů. A Lumumbashi le 22 juin, le Conseil supérieur de défense congolais disait d'ailleurs eh, Rád, rádi bychom povzbudit, rádi bychom povzbudili úsilí národní policie armády, které by, by umožnili také sociální rozvoj v zemi. Zlepšení fungování armády a zlepšení jejich životních podmínek pro trvale udržitelný mír znamenají skutečně zásadní klíč pro tuto reformu a proto EUSEC se také zabývá dalšími akcemi společně se strategickou radou, s ministerstvem pro obranu, se snaží řídit lidské zdroje, Eh, které to tady vlastně nebylo 20 let. Eh, snažíme se bojovat proti beztrestnosti, dodržování lidských práv a učinění přítrže sexuálnímu eh, zneužívání a sexuálnímu násilí. Eh, dále dva účastníci také připravují eh, specifické řízení lidských zdrojů týkající se řízení odchodu do důchodu příliš starých eh, členů armády a také se snaží starat se o staré a postižené. Co se týče vzdělávání, EUSEC poskytuje vzdělávání v koordinaci s Francií, která eh, poslala vlastně dva školitele a to umožnilo vyškolit celou řadu odborníků v Kongu. EUSEC sám jako takový má v Kalanze vojenskou akademii, kde probíhají ve spolupráci s Kongem kurzy vzdělávací a Nyní tady také za pomoci Belgie dochází ke vzděla- dalšímu vzdělávání školitelů. EUSEC přispěl eh, k vytvoření logistické doktríny, která umožňuje určitou strukturu vzdělávání mezi nejpalčivějšími problémy patří to, že příslušníci armády se procházejí venku s nabitými zbraněmi a toto představuje ohromný problém pro bezpečnost obyvatelstva. Eh, s různými partnery jsme začali s programem plánu konstrukce zbrojovských skladů. Také se zaobíráme eh, bojem za dodržování lidských práv a skutečně je třeba zastavit to sexuální násilí na ženách. Eh, to tam vlastně pokračuje od roku 2008 a my jsme žádali COPS, aby do budoucnosti, tak jak si to přeje náš partner eh, z Konga, měli dostatek expertů, kteří by pomohli při podpoře těchto akcí například organizováním různých seminářů. Reforma se týkala zejména bezpečnosti a zejména armády. A tady EUSEC čelí celé řadě výzev. Ale je třeba využívat skutečně tu politickou vůli pro dosažení našich cílů. Eh, nacházíme se teď skutečně v předvolebním období, protože v listopadu, koncem listopadu se mají konat prezidentské a parlamentní volby. V této době vrchní obraná rada eh, vydala přesné instrukce, jak provádět volby a jak by tady měla pomoci armána pro zabezpečení bezpečnosti provádění voleb. Zásadní je také mít právní, jasný právní rámec, v, v rámci jeho, něhož vlastně reforma probíhá. Tento byl schválen a měl by umožnit další pokračování tohoto úsilí. EUSEC není jediný. E, je tady e, mezinárodní e, účast různých organismů, které se snaží pracovat v oblasti zabezpečení například e, cest. Máme tady bilaterální vojenskou spolupráci EUSEC, e, také provozuje výměnu zkušeností i stážistů a EUSEC také koordinuje své akce s delegací Evropské unie a s misí EUPOL. Reforma je dlouhodobým procesem a je zapotřebí skutečně nezměrného úsilí pro udržení dialogu a koordinace v Evropské unii jako takové. Kapacity řízení a vzdělávání na operační úrovni jsou dostatečně rozvinuty a vojenské kapacity byly také zlepšeny. Chceme, abychom pomohli v Kongu skutečně Vlastně k zabezpečení fungování účinné armády, která přispěje k budování demokratické republiky Kondo. Jak já, Kongo, jak já vždycky říkám, v fabrice je třeba mít trpělivost, ale nikdy nerezignovat. Děkuji vám. Děkuji vám, pane generále. Pan komisař Riky za EPOL. Monsieur le président de la sous-commission sécurité et défense du... Pane předsedo, dámy a pánové, Chtěl bych vás pozdravit a chtěl bych vám poděkovat za vaši pozornost a za to, že jste mě pozvali mezi vás. My jsme v Kinčase, byla to vlastně první mise policie na africkém území. E, tato mise byla zahájena e, v roce 2005 a druhá v roce 2007. Měli jsme tady vlastně dvojí úlohu. Měli jsme formovat a podpořit proces vytváření bezpečnosti pro budoucí volby a zároveň účastnit se realizace reformy, pomoci při reformě v Kinčase a vlastně tím vznikl určitý základ pro kom, pro výbor, který v současné době pracuje na reformě policie v červenci 2007 stále ještě probíhá mise, která v současné době má 49 nebo měla by mít 49 osob a nás je zatím 46. Máme 25 policejních expertů a 21 civilních expertů a máte více než 33 našeho personálu žen. Čili, jak vidíte, respektujeme také genderový eh, pohled a genderový aspekt. Mandát mise se soustředil na oblast bezpečnosti v oblasti policie a rozhraní při spolupráci ve, s justicí. Jaké jsou nejdůležitější mm, výzvy? Máme čtyři zásadní cíle podpořit skutečně to zázemí bezpečnosti v přípravě voleb a spolupráci policie a justice. Podporujeme velice práci toho výboru, který byl ustaven pro řízení reformní policie. Spolupracujeme s Národní goňskou policií při realizaci reformy OSN DPNC a přispíváme ke spolupráci mezi ministerstvem obrany a také přispíváme k meziministeriální spolupráci. Za druhé podporujeme realizování policie reformy a posílení operační schopnosti a funkčnosti za, při rychlých zásazích. Rovněž jsme se účastnili dalšího vzdělávání kongožské policie a přispíváme také ke vzdělávání místní policie, to jsou, což jsou členové policie, kteří eh, vlastně eh, fungují jako ev, kdysi své doby evropský četníci. Eh, třetí část našeho mandátu je podpořit kapacity armády proto, aby měla své vlastní školitele a proto jsme vybudovali vlastní vzdělávací program. Podporujeme také evropské iniciativy a bilární, eh, bilaterální spolupráci jednotlivých eh, států Evropské unie, kteří se snaží pomoci k zabezpečení hladkého průběhu eh, voleb, které v Kongu budou na podzim. A Snažíme se také skutečně vše toto dělat ve spolupráci s koňskou policií. Čtvrtý mandát podporujeme boj proti beztrestnosti, zejména v oblasti stíhání kriminálních činů a sexuálního násilí. Eh, jak bychom mohli zhodnotit eh, naši práci za těch několik posledních let. Myslím si, že jsme přispěli skutečně k reformě eh, rozvoje policie v Kongu. Došlo k rozvoji reformy, která je skutečně jedinečná a kterou podpořují všichni partneři. E, a podporuje to nejenom vlastní národní policie Konga jako taková, ale i občanská společnost. Národní policie v Kongo e, vlastně teď se nachází v přechodu od dobudování, dovršení své koncepce a dobudování své struktury k tomu, aby teď mohla krok po kroku uskutečňovat tuto reformu. Velice aktivně se účastňujeme také smíšenému dohodovacímu řízení národních partnerů proto, aby mohlo dojít k policie, eh, skutečně k završení této reformy policie aby krůček po krůčku tady byl vytvořen orgán, který by zastřešoval tuto reformu. Po misi v Kinčasu jsme nyní eh, ve fázi, kdy se domníváme, že naše úsilí ukončíme za tři roky a co se týče spolupráce s Národní policií, tady bychom chtěli ještě dále zpracovat na schválení organického zákona, který byl 13. července schválen a který vlastně by měl podepsat pře- eh, prezident Konga. To je jeden z kroků, významných kroků, který umožní, co by zákon skutečně eh, zakotvení této reformy i v právním rámci. Máme pracovní skupinu společně s britskými kolegy FID, s delegací Evropské unie a také spolupracujeme s našimi partnery eh, s policií z Konga a s Bempolem eh, snažíme se všichni spolupracovat na uskutečňování této reformy koordinovaným způsobem. Co se týče operativního úsilí, tady je to tedy méně konceptuální, ale daleko konkrétnější. Přispěli jsme v roce 2010 až 2011 k posílení kapacit tisíce konžských eh, policistů v různých specializovaných seminářech, zejména v Provanci nebo v regionu Kinshasy a v Jižním Kivu. Většina Eh, se zaobíral, většina těchto seminářů byla zaměřena na informovanost o lidských právech, o eh, potírání sexuálního násilí na ženách a tak dále. Také děláme vzdělávání v oblasti veřejného pořádku a také vzděláváme policie, složky, policejní složky pro eh, jak Le document définissant le nouveau mandat et le futur de la mission sera présenté. Pro spravodajské služby. V rámci CPCC eh, máme perspektivy, které se zakládají na dvou základních pilířích. Pokračovat v našem úsilí zabezpečit skutečně ve spolupráci s národní policií bezpečnost v zemi. Stále spolupracujeme s mezinárodními partnery Druhý bod znamená podpořit posílení kapacit koňské policie díky monitoringu a e, poradenství při operačních akcích, operativních zásazích a podpořit je v dalším vzdělávání a ve vytvoření policejní akademie v Kinčase. To byly tedy ty dva zásadní body. A za třetí, Další takový, vlastně takový aspekt, který jde napříč všemi oblastmi, je potírání kriminality a zejména boj proti sexuálnímu násilí. Protože to také posílí vlastně svazky mezi policií a složkou spravedlnosti, složkou justiční. Uh, Chceme také podpořit inspekce národní policie eh, právě v této oblasti boje proti sexuálnímu nážení. Toto schéma, tento boj proti beztrestnosti, boj násilí e, sexuálnímu skutečně nelze provozovat izolovaně. Třeba zapojit toho všechny aktéry v terénu a Evropská unie a delegace, která má sídlo v Kinshase, jsou zapojeny do všech těchto úsilí, aby bylo možno tento zásadní prvek skutečně přetransformovat a integrovat do celého do veškerých aktivit naší mise. Čili začíná to horizontálně, ale chceme to potom skutečně zaintegrovat do veškerých složek vzdělávání. A to zcela jistě přispěje také ke zlepšení koordinace mezi policií a oblastí justice. A také bude důležité integrovat justiční aspekt i v rámci policie. Tady byl nějaký problém, který poždě, spozdil přijetí organického zákona. Euh, Takže myslím si, že takhle jsem v rychlosti snad řekl to nejdůležitější. Děkuji vám za vaši pozornost a jsem vám samozřejmě k dispozici pro vaše dotazy. Merci, euh, merci beaucoup. Děkuji vám mnohokrát a ukončíme ještě dvěma spíše akademickými příspěvky, ale také založenými na konkrétních zkušenostech paní Martinelli, eh, která pochází z ústavu, ústavu mm, otevřené společnosti a myslím si, že pracovala také v terénu a která se skutečně zaobírá otázkami práva lidskými právy, právy žen a e, zejména v, Afriky, v Africe. Pardon. Děkuji mnohokrát, děkuji také velice vašemu výboru e, pro otevření této debaty. A doufám, že tady nebude problém, že budu hovořit anglicky. Ráda bych něco řekla k tomu, o čem už hovořil vedoucí mise EUSEC eh, Demokratická republika Kongo. Jsou zde určité aspekty, které bych ráda podtrhla. Souvisí to samozřejmě s kontextem, ve kterém tato mise operuje, ale dovolte mi zde představit některé návrhy, jak dosáhnout zlepšení a na co by bylo vhodné se více zaměřit. Pan generál již hovořil o výdobytcích a jeden z dalších výdobytků je také to, že se podařilo posílit důvěru nebo vytvořit důvěru úřadů v policii a v ministerstvu. Poukazuje to na to, že by bylo důležité zůstat na místě dlouhodobě. Tak je to také plánováno a je dobré, že zaměstnanci EUSEC působí také tam, kde působí policejní a ministerští ti úředníci zaměstnanci, takže jsou pod jednou střechou. Důležité je téma ownership a budování kapacit přímo na místě. Měla jsem možnost eh, to pozorovat přímo na místě. Skutečně tento princip je eh, respektován, končtí občané jsou integrováni do všech procesů tak, aby se potom jich mohli samostatně ujmout, což je lepší než multilaterální partnerství. Něco, co se také často podceňuje, je to, že přítomnost EUSEKu také eh, pohání ku předu eh, změny v celém sektoru. Takže to jsou výdobytky, které jsou skutečně dobré. Méně než 50 zaměstnanců, to je opravdu nízké číslo a přitom eh, jejich práce má skutečně dobrou bilanci. Ovšem v hierarchii ministerstvech jsou Eh, různé problémy, na které, o kterých nyní pohovořím blíže. Eusek je zapojen také v řetězci odměňování a byl zde eh, z jejich strany monitoring auditorů a vzdělávání auditorů tak, aby mzdy byly rozdělovány spravedlivěji, spravedlněji, ale evropské úřady nahradily tyto vyškolené auditory nevyškolenými auditory a brání se tomu nechat tyto nevyškolené auditory vyškolit a tím brání transparentnosti. Za druhé, EUSEC eh, realizoval centrální počítačový systém na základě eh, databází, které byly rozšířeny, nicméně tento počítačový systém byl opakovaně fyzicky sabotován. Také nebyly vydány příslušné občanské průkazy, protože konští partneři souvislost, ne, neposkytli finanční prostředky a zaměstnance pro provedení tohoto úkolu. Proto nedochází k pravidelné výplatě mzdy, mzdy nejsou vypláceny efektivně, nedostávají se vždy k té osobě, ke které by se dostat měly, ale skončí u někoho v kapse. A v hierarchii ministerstva je jenom málo osob, které skutečně žádají transparentnost a podporují ji a často jsou jaksi na ztracené vartě. To znamená, že někteří eh, poskytovatele financí se stahují z této mise. Jak to vypadá s rozhodováním v Bruselu? V souvislosti s rozhodováním v Bruselu došlo k zaměření se hlavně na technickou roli a projektovou roli. To je pochopitelné. Pokud chceme nadále působit v Demokratické republice Kongo, tak musíme také zohlednit určité zájmy, které panují přímo tam. Nicméně nastaly určité nedostatky, protože mise je také politická záležitost, mírová, stabilizační, je to tedy dlouhodobý projekt. A demokratické vládnutí a kontrola demokracie ještě není dostatečná a čistě programový přístup to nezmění. Důležité je zohlednit ty původní cíle. Samozřejmě je třeba realizovat projekty, je třeba se zaměřovat na projekty, Nicméně tyto projekty by měly být jakýmsi výsledkem koncepčního přístupu, o kterém hovořil pan Martens. A e, je důležité zde použít i další e, nástroje SBOP. Je důležité zapojit místní úřady tak, aby v rámci e, reformy bezpečnostní oblasti SSR byly ty reformy skutečně také na místě zrealizovány. Jakožto institucionální aktéři působící v oblasti krize je třeba dbát na to, aby kapacity byly eh, posíleny tam, kde dochází k dlouhodobé přítomnosti dynamika určitým způsobem zaostává. Už zde byl e, zmíněna ta otázka nedostatečného personálu. Je zde i jazykový problém. Někdy má člověk pocit, že tam lidé spíše odjeli na nějaký jazykový kurz, protože někteří ti lidé neumí dobře francouzsky a konští občané to potom považují za jakousi urážku, když eh, je na ně mluveno špatnou francouzštinou, takže oni jsou vyškolováni. Také nemůžete eh, očekávat, že v Kongu panuje všude prušácká přesnost a že, se, eh, že tam panuje stejná kultura. Dochází k určitým nedostatkům empatie a to platí i pro školení. Spíše se zohledňuje ta vojenská komponenta, myslím si, že zde by byla dobrá lepší vyváženost, ale chci říci, že vojenský personál je skutečným přínosem mise, protože vojenští účastníci přispívají k tomu, že mise získává důvěru, protože institucionální kultura u nich je stejná jako u příjemců v zemi a e, vojenskou expertizu nelze jen tak nahradit nějakou civilní expertizu expertizou. Podívejme se na genderovou vyváženost. V této oblasti eh, se již odehrálo mnohé, ale bylo by možné udělat ještě více. Například motivovat vdané ženy, aby se zapojily do této mise a zapojit eh, tak eh, účast lidí s rodinami. momentální platba pro expaty ne, ne, neodpovídá mezinárodním standardům. Už jsme zmiňovali, že je zde orientace na projekty, nicméně zde nejsou nezávislé zdroje financování. Eh, Evropská unie často něco pouze z ústně slíbila, ale lidé potom přímo na místě jsou vybavení nedostatečně k tomu, aby mohli realizovat své projekty. Několik let eh, vidíme, že odborníci na lidská práva už eh, nejsou zároveň odborníky na lidská práva a součástí EUPOLu. Mám zde na mysli zločiny proti lidskosti a sexuální zločiny. Eh, zde jsou k dispozici pouze dva odborníci na celou zemi a bruselské úřady na to nezareagovaly. Co se týče koordinace a spolupráce, tak tady taky máme veliké nedostatky. Eh, delegace eh, se trošku změnila, nicméně já se domnívám, že komunikace s ředitelstvím Bruselu a mezi terén, pracovníky v terénu není dobrá. Není dobrá a to se netýká jenom EUSEKu, ale mm, ono to se, to se týká, stává velmi často, že komunikace mezi ředitelstvím a terénem není vždycky dobrá. Takže já si myslím, že by bylo dobré vytvořit tam přímo pozici kontaktního pracovníka eh, mezi misí a eh, Bruselem. Měl by to být člověk, který bude dobře znát struktury v Bruselu. Jedna z přidaných hodnot takového pracovníka by byla, že by prostě skutečně zajišťoval kontrolu toho toku komunikace. Oblasti, na které je potřeba se urgentně zaměřit, a teď už se skutečně blížím ke konci svého vystoupení. Jednak vyhodnocování misí. To je něco, co už tady zaznělo a já mám pocit, že tady nejsou žádné konkrétní metodické pokyny a pravidla pro to, jak provádět vyhodnocování. Strategický přeskum, strategická revize, to je také důležité. Musím říct, že podle mě to bylo provedeno vyčerpávajícím způsobem, ale prostě je problém to, že tady chybí jasné metodické pokyny. Dále problém je, že výsledky toho vyhodnocení nejsou zveřejňovány, takže instituce nemohou být hrány k odpovědnosti za případné nedostatky a nemohou eh, tedy být spovídány eh, z těch výsledků. Podle mě provádění společného vyhodnocení je velmi důležité. Myslím si, že do toho vyhodnocení by měl být zapojený i Evropský parlament a stejně tak civilní odborníci. Já chápu, že jsou tady e, určité citlivé otázky, nicméně metodika by mohla úplně jasně říci, kde, který z těch zapojených subjektů by se mohl zapojit a mm, kde by měl tady tu přidanou hodnotu. Já mám také celou řadu, celý seznam těch e, ukazatelů, který by měl být e, hodnocen. Nechci teď teď už to procházet nemáme čas, ale jenštinou opakuji, chybí jasná metodika pro schromážďování informací. Co se týče meziinstitucionálních vztahů, domnívám se, že je potřeba lépe definovat, jak propojit dlouhodobé iniciativy a iniciativy SBOP, s krátkodobým dopadem a dlouhodobým dopadem. Musíme vytvořit strategický rámec pro SSR. Byl tady dokument jenom v roce 2005 a 6 ze strany komise. Dále musíme zvýšit parlamentní dohled nad eh, misemi EU pro řešení krizí a tady nejde jenom o dohled Evropského parlamentu, ale už o to zadávání mandátu a o lepší propojení mezi misí a místním parlamentem. Ten demokratický dohled skutečně je zanedbáván, neprobíhá dostatečně. A já myslím, že to je skutečně otázka hlavně osobní vůle, osobního odhodlání jednotlivých lidí. A konečně úloha parlamentu, co se týče dostatečného financování. Uh, tak myslím, že vedoucí mise mi možná mohl dostat určité finanční pravomoci, že to by možná pomohlo, co se týče lepšího uh, složení personálu. A také by bylo dobré, kdyby možnost uh, doplňovat pracovníky na ta uvolněná místa uh, když budeme prostě moci vycházet z toho určitého balíčku seznamu vhodných lidí, který už máme k dispozici z předchozích aktivit. Děkuji. Bien, merci beaucoup. Uh, monsieur, uh... Děkuji mnohokrát. A teď má slovo pan Žustech z Lovaňské univerzity. Pan Žustech také má zkušenosti z terénu, publikoval celou řadu článků o SBOP v této části Afriky. To, um, to share my insights. Děkuji, děkuji za pozvání, abych eh, se mohl vyjádřit. Já se ve svém vystoupení zaměřím na EUPOL misi. Jednak strategické zaměření mise, potom konkrétní kongolský kontext, kon- v rámci něhož mise působí a dále otázky koordinace mezi evropskými a mezinárodními subjekty. Takže za prvé strategické zaměření EUPOLu. Mise SBOP pochopitelně představují jeden z nejviditelnějších prvků mm, bezpečnostní, zahraniční a obrané politiky. EUPOL DRC je už přítomen od eh, roku 2005. Tato mise působila zejména ve výboru sledujícím reformu policie, ovšem neměli bychom podceňovat význam této mise, neměli bychom podceňovat základní filozofii Národní kongolské policie a neměli bychom, měli bychom se také zaměřit na boj proti tomu sexuálnímu násilí. Takže mise jistě sehrála důležitou úlohu co se týče výboru pro následné sledování reformy policie. Ovšem, Vytváření eh, konceptu ze strany výboru už se blíží prakticky ke konci a následně my se začala být aktivní v jiných aspektech reformy. Jednak výcvik, to je samozřejmě jeden z nejviditelnějších a nejdůležitějších aspektů. Velmi důležité je posílit zaměření mise na to školení a výcvik, aby mise mohla být skutečně v terénu užitečná zejména s ohledem na to, že čas nastal už implementovat reformu policie, ne už ji skutečně provádět, ne stále se pohybovat v té fázi vytváření konceptů. Takže jednak velmi důležité školení v takzvaném proximity policing v Kinshasa. Dále vyškolení e, policie rychlého zásahu, které iniciovala Francie a delegace EU a dále vyškolení dvou policejních útvarů a justičních policejních pracovníků, jak bojovat proti sexuálním trestným činům. Zároveň ale bychom si měli být vědomi omezení této mise s ohledem na její mandát a zdroje. Mandát mise dle mého názoru zahrnuje příliš mnoho cílů a příliš mnoho projektů, které by měly být realizovány. Zdroje jsou příliš omezené je i jenom pro splnění jediného cíle toho mandátu. Zejména s ohledem na to, že e, velká část zdrojů jde na ten výbor pro e, následnou reformu policie, ale přitom to by neměla být ta hlavní úloha. Jak přesně vyplývá z těch příkladů, které jsem zmínil, omezené zdroje vedou k tomu, že mise závisí na dodatečných bilaterálních příspěvcích ze strany států nebo na bilaterálních projektech členských států, v nichž by EUPOL mohl sehrávat svou úlohu jak jsem třeba zmínil, ten eh, projekt iniciovaný Francií a delegací EU, co se týče rychlého, rychlé zásahové jednotky, kde EUPOL měl sehrávat eh, úlohu, anebo třeba takzvané proximity policing v Kinshase, kde EUPOL se zapojí, ale vůbec by to nebylo možné, kdyby Belgie neposkytla dodatečné financování. Potom další důležitá věc. Mandáty jsou vždycky krátkodobé. Jeden, maximálně dva roky. Ale ty náročné úkoly policejní reformy a cíle mise jsou dlouhodobé, tudíž vy, vyžadují dlouhodobou souvislou práci. Tím se teď dostávám ke konkrétnímu kongolské situaci, v rámci níž mise působí. A to je druhá důležitá věc, která má dopad na fungování EUPOLu a v podstatě i na všechny mezinárodní a zahraniční subjekty, které se na reformě koňské policie podílejí. Důležité jsou dvě věci, když hovoříme o situaci v Kongu. Za prvé, musíme si uvědomit, jak strašně odlišná je situace v Kongu od naší situace. Reforma policie nemůže proběhnout samostatně, aniž by neproběhla zároveň reforma infrastruktury, justičního systému, finanční reforma a takhle. A takto. Musíme si uvědomit, jaký je tam naprostý nedostatek elektřiny, osvětlení, katastrofální silnice. Stejně tak policejní pracovníci nejsou dostatečně placeni. Toto všechno vede ke každodenní nejistotě obyvatel Konga. A druhá důležitá věc, kterou si musíme uvědomit, je následující. Musíme lépe mm, pochopit, jakým způsobem e, úřady v Kongu spolupracují s externími partnery a zejména v tak citlivé oblasti, jako je oblast bezpečnostní. E, úřady Konga dávají přednost bilaterálním ujednáním a bilaterálním spolupracím oproti multilaterální. Nicméně já myslím, že to není, že problémem není jenom nedostatek politické vůle na straně kongských orgánů, ale je to přímo jejich politická strategie bránit eh, koordinaci tak, aby vlastně vedly k tomu, že mezinárodní aktéři budou proti sobě pomalu bojovat nebo konkurovat si. Eh, orgány, promiňte, vztahy, které mají evropské orgány s orgány Konga, vedou k tomu, že spolupráce mezi evropskými orgány a mezinárodními orgány je skutečně problematická. A tím se dostávám ke třetí otázce, a to je otázka evropské koordinace. Nová Lisabonská smlouva přináší výrazné zlepšení, co se týče koordinace a koherentnosti v rámci evropské zahraniční a bezpečnostní politiky. Alespoň to tak vypadá na papíře v Bruselu. Ovšem, v terénu, v Kongu, podle mě skutečně ještě nedošlo k dostatečnému rozvoji koordinace. Podle mě eh, tomu brání v spolupráci úspěš, vytvoření evropské úspěšné spolupráce v Kinshase brání dvě věci. Za prvé, bilaterální programy a projekty konkrétních členských států někdy jdou proti evropským iniciativám, zejména ve chvíli, kdy členské státy vytvářejí bilaterální programy a věnují na tyto programy více zdrojů než na společné evropské politiky. V důsledku toho evropské politické aktivity jsou jaksi podřazeny těmto bilaterálním projektům. Je zřejmé, že podpora mise ze strany eh, členských států, které vytvářejí bilaterální projekty, bude, bude jenom ve chvíli, kdy ta mise nepůjde proti bilaterálním projektům. To se podle mě jasně ukázalo loni, když se vyjednával stávající mandát. Za druhé, druhá překážka bránící koordinaci je jsou eh, rozdíly mezi politickými a diplomatickými subjekty na jedné straně a technickými a operačními subjekty nebo poskytovateli služeb na druhé straně. To je zřejmé například, když se podíváte na zapojení Britů do eh, reformy koňské policie. Hmm, mimo jiné je tam ze strany Ministerstva pro mezinárodní rozvoj financován mezinárodní konzultant PricewaterhouseCoopers, který implementuje veliký projekt a který má na každodenní bázi nastaveny už určité vztahy s policejními orgány Konga. Takže najednou z PricewaterhouseCoopers se tam stává velmi důležitý partner. Jenomže tento partner samozřejmě nijak není zapojen do evropské koordinace. Takže potom otázka je, jakým aktérem vlastně je ta mise EUPOLu. Ta situace není jasná. Třeba, že EUPOL se vnímá jako politický subjekt, diplomatický subjekt a ne jako poskytovatel služeb pro členské státy či pro zastoupení, tak vlastně na nich a na jejich zdrojích, aby realizovali své vlastní cíle a vlastní projekty. Když dochází k evropské mezinárodní spolupráci, dochází k ní na politické úrovni, bez poskytovatelů složeb a někdy i bez oupolu, jako například se kontaktní skupiny v Velkých jezer – Tomu ale není e, případ v tom e, výboru pro sledování reformy policie, v níž jsou, kde jsou zapojeni všechny subjekty. Jenomže problém je v tom, že nemůže e, dojít k pořádné spolupráci, když tam nebudou zapojeni všichni. Já se tedy domnívám, že Zlepšení můžeme zajistit jenom tím, když zajistíme lepší koordinaci, která zapojí všechny evropské a mezinárodní aktéry. A že tedy na jedné straně odpadne to rozdělování, na jedné straně, že máme politické a diplomatické subjekty a na druhé straně ty technické provozní subjekty. Závěrem tedy ve vší úctě. Chtěl bych říci, že úspěšné zajištění intervence SBOP v rámci reformy politické policie by potřebovalo jednak eh, nezávisl, eh, uší omezenější mandát a jednak více zdrojů. Dále by bylo potřeba to lépe propojit s eh, ostatními projekty evropských partnerů. Toto by lépe zajistilo úspěšnost mise při realizaci evropských cílů a implementaci projektu jako takového. Toto by v důsledku zlepšilo ochotu a potřebu koordinovat mezi evropskými sektory, promiňte, evropskými aktéry, evropskými subjekty a také eh, za lepší koordinace těch evropských partnerů by zlepšila i vztahy subjektů s končskými orgány, které jsou v tom procesu zapojeny. A tudíž by bylo důležité, aby samotné Kongo mělo dohled nad těmi iniciativami reformy bezpečnostního sektoru. Děkuji mnohokrát všem. Bylo to nesmírně zajímavé a opravdu se vaše příspěvky vzájemně doplňovaly. Já bych si dovolil zůstat o dvou bodů Myslím si, že vy, paní Martinelli, jste právem trvala také na tom kulturním faktoru eh, v době přípravy personálu na mise. A jistě také eh, politickou práci na místě, protože tam jsou samozřejmě podmínky úplně jiné, než jaké jsou podmínky v naší zemi a to jistě bude vyžadovat kapacitu přizpůsobit se ale také schopnost a zkušenost přizpůsobovat se. Eh, také jsem se s uspokojením vyslechl, že když jsme tady jednak měli ty odborné zprávy šéfů misí, to jsou lidé, kteří velice dobře znají své úlohy a věnuji se jim již dlouhou dobu a to je jistě veliké plus při vykonávání vašich povinností, ale další personál, s nímž pracujete, ať to jsou policie, civilisté či vojáci, jestli pak oni mají také tuto schopnost přizpůsobovat se a nacházet možnosti řešení, anebo člověk čelí Eh, problému příliš rychlých rotací, což způsobuje potíže v tom, aby člověk, který je skutečně zakotvený, dobře vzdělaný, personál, který je dobře obeznámen s, písní, s místní kulturou. Eh, další bod se týká aspektu koordinace. Vlastně to bylo zejména <clears throat> jasné v těch dvou posledních příspěvcích a pan eh, velvyslanec Stevens na to také upozornil ve svém obecném úvodu do problematiky a představování akcí CMPD. My si uvědomujeme, jak je to jistě obtížné. Já bych tak trochu chtěl být advokátem, evro, advokátem Evropské služby vnější činnosti. Myslím si, že všechny tyto struktury jsou velice nové E, struktura je také nová e, a vlastně ten proces je velice čerstvý, velice aktuální a všechny nás jistě spojuje finální cíl, abychom měli opravdu dobře fungující soustrojí, které umožní dosažení našich mm, úkolů. A vlastně, paní Martinelli, vy jste také hovořila o tom odporu. Jistě, to není překvapivé, že někdy na místě ty mise mohou narážet na odpor, ale zároveň jste podpořila, že mise a specificky mise EUSECu, na níž jste se soustředila, eh, měla velice pozitivní echo i mezi vojenskými partnery v Kongu, že to byla mise velice akceptována a asi bych řekl, že ty, ten odpor, na který jste, o kterém jste se zmínila, bude možná konjunkturální, když tam si začne vrtat do poměrně specifických zájmů, že? A nebo může tento odpor vznikat třeba v globálnějších politických, politických souvislostech, na to bych se vás chtěl zeptat, jak hodnotíte prostě tyto dva prvky a možná, mm, pane generále, i vy byste nám mohl říci, na jaký eventuální odpor jste narážel vy eh, ve vaší funkci, zda to byla spíše jenom taková mm, příležitostná záležitost, anebo zda to bylo něco systematického. Mám tady více žádostí o slovo, paní Brandnerová. Merci beaucoup. Děkuji. Velice vám všem děkuji, že jste přišli mezi nás. Myslím si, že je nesmírně důležité diskutovat o těchto otázkách, i kdyby, byť by to nebylo o aktualitách, ale přesto to zůstává nesmírně mm, důležitou úlohou. A já bych ráda, abyste mohli zodpovědět na moje otázky, kterých jste se už eh, letmo dotkli. První otázka se týká mandátu. Myslím si, že vy dva jste řekli, že to bylo chtěné, Kdybyste si mohli vybrat vy sami mandát, co byste změnili v tom mandátu jako takovém? Změnili byste něco, anebo byste řekli, že ten mandát takový, jaký máte, je vhodný, byl vhodný? Eh, bylo to to nejlepší, co mohlo být. Myslím si, že je to důležité, protože my jako parlament bychom mohli eh, žádat eventuálně změnu mandátu, kdyby vám to pomohlo. A potom O zdrojích se tady hovořilo. Myslím si, že paní Martinelli velice správně eh, hovořila o roli parlamentu. Domníváte-li se, že je třeba mít více peněz? Ano, tak nejp, přinejmenším je to třeba říci parlamentu. Mm, a jistě je to i akceptovatelná kritika, ale také otázka na vás jako na šéfy misí. Co se domníváte, že by bylo opravdu nezbytné a zapotřebí? Byť tedy velké navýšení, bylo by možné hrát si s eventuálními maržemi, pomohlo by něco, kdyby prostě se tam dodalo několik eh, milionů nebo několik, několik eh, deseti tisíců, nebo by několik deseti tisíců nic nezměnilo. Eh, protože tady my nemůžeme určitě hrát s čísly, jako jsou miliardy. To pravděpodobně opravdu ne, ale přece jenom bych chtěla znát váš názor. Dále otázka demokratické kontroly v zemi jako takové. Nejenom tedy skrze Evropský parlament, který organizuje takový, takové debaty, jako vidíte, ale také spolupráce s koňským parlamentem. Do, jakého my, do jaké míry byl tento koňský parlament zapojen do vašich misí? Tak trochu jsem byla překvapená, jsem netušila, že neexistuje žádná rodinná politika v těch misích. Eh, myslím, že o tom řekl pan Stevens já tedy vůbec nevím, jak to funguje, ale myslím si, že je důležité eh, mít eh, skutečně v rámci mise mezi lidmi také odborníky na lidská práva a na genderovou problematiku a vlastně máme ústav v Paříži, který se zaobíral taky hodnocením a víte, že ten ve svém hodnocení toto zmínil. Ale každopádně vám nesmírně děkuji za to, že jste mezi námi. Děkuji. Pan Gualtieri. Já se omlouvám, bohužel mi unikla první část diskuse, protože jsem musel zase odejít hlasovat do jiného výboru. Nicméně chtěl bych se věnovat dvěma těm, tématům. Za prvé, ale teď se opravdu přiznám, doufám, že už jste to neprobírali na začátku tohoto jednání. Jakým způsobem hodnotíte dopad nadcházejících prezidentských voleb na situaci, na situaci politickou a jaké by to mohlo mít dopady na uplatňování mírových dohod a na zajištění rovnováhy mezi jednotlivými politickými složkami, etnickými složkami, které právě v Kongu na tak komplikují situaci. Já jsem si procházal všechny ty přípravné dokumenty o tom, že by se měl měnit volební zákon, jedno kolo což sice posílí věci, ale na druhou stranu zabrání formování širších koalic. Takže opět bude to mít dopad na politický kontext a myslím, že to zase může mít další dopady. Co se týče potom misí jako takových v tom užším smyslu, tak já velmi se připojuji k tomu, co řekl poslední řečník co se týče základního problému koordinace s činností členských států. To mi skutečně připadá naprosto zásadní. Mise, které opravdu jsou takto zaměřeny na konkrétní aspekty, takto úzce vymezeny, tak nemohou mít eh, úspěšnou, úspěšný výstup, pokud eh, kromě těch struktur v rámci jednotlivých misí a všech těch nových nástrojů v Bruselu, ale mm, i v Kongu, pokud není prostě možné zasadit do nějaké širší strategie. Když se třeba podívám na doba, dopad eh, na váhu všech těch zdrojů, které vynakládáme v Kongu, takže opravdu bych se chtěl zeptat, jak funguje teď eh, vztah se zastoupením, s novým zastoupením EU? Jakým způsobem nebo do jaké míry se daří misím zapojit se do debat které by mohly eh, dát EU za úkol posilovat synergie a posilovat i ty kroky, nebo propojení s těmi kroky, které realizují jednotlivé členské státy. Já tedy myslím, že by snad bylo možné překonat tu situaci, kdy tam máme tu roztříštěnost jednotlivých kroků ze strany jednotlivých členských států. Děkuji. Merci, Madame Lusing. Děkuji, paní Lesing. Já, ještě möchte mich Děkuji. Já bych také chtěla poděkovat za tyto rozsáhlé referáty. Dovolte mi poznámku na úvod. Často zde zaznívaly pojmy kulturní podmínky, kulturní kontext, pohlížet na věc v rámci kulturně-ekonomického kontextu. Já si myslím, že zde trochu přišlo zkrátka to nahlížet eh, na dané věci i v politických souvislostech to znamená v závislosti na strategických cílech daného režimu a postavení režimu v rámci obyvatelstva. Pan Galtieri to před chvílí také zmínil a já bych se proto v této souvislosti chtěla zeptat, nakolik to eh, na situaci pohlížíte v souvislosti s chystajícími se volbami v listopadu 2011. Kabila už vydal několik zákonů, kterými se de facto postaral o to, že bude zvolen opět. A já si dovedu představit, že i přesto, nebo možná právě proto, eh, by mohlo dojít eh, k výrazným nepokojům. A proto bych se chtěla zeptat, nakolik je toto zohledňováno, protože už nyní dochází k napadání kandidátů opozice, bylo tomu tak například v prosinci 2010, příz, eh, napadení příznivců kandidáta na prezidentský úřad pana Kamery. Chtěla bych se zeptat pana Habra. Eh, vy, eh, zaznělo zde mnohé o porušování lidských práv a váš útvar v září 2010 předložil operační plán, ve kterém se potvrzuje, že koňská policie a armáda se také dopustila významného porušování lidských práv. A mně se trochu nepozdává ten způsob, jak je to prezentováno. Vypadá to, jako kdyby na jedné straně byly občané a na druhé straně vojáci a policisté, kteří jsou vzděláváni proto, aby to eh, aby zabránili porušování lidských práv, které vychází z toho obyvatel. Ale to masové znásilňování je systematické, strategické, má to systematický politický cíl a dopouštějí se jich také příslušníci armády a policie a to je přece něco úplně jiného. To je třeba nahlížet v kontextu tohoto režimu, protože to má určitý cíl a sice cíl politický. Domnívám se, že tato forma opravdu systematicky naplánovaného porušování lidských práv e, zde v tomto dokumentu není reflektována náležitým způsobem. A zde bych navázala také na otázku paní Bantner, a sice nakolik toto systematické porušování lidských práv e, se odráží také v hodnocení mandátu a zda by nebylo vhodné, abyste si pokládali opakovaně otázku, zda za těchto podmínek pod, by neměla být pozastavena podpora policie a armády. Také bych se chtěla zeptat na něco pana Rikýra v souvislosti s volbami a také v souvislosti s kooperačními dohodami s různými zeměmi, například s Belgií a s Francií. Pane Rikire, vy vedete misi a z toho titulu možná budete moci říci, zda souhlasí údaje německé vlády, že od roku 2005 do 2007 koňská policie byla Eupolem eh, vybavena slzným plynem, obušky i eh, pistolemi značky Ocibly a je pravda, že současná PIR už není vybavována EUPOLem, ale je vybavována výzbroji výstrojí z Belgie a Francie. O jakou výzbroj a výstroj se jedná? A děje se tak eh, v koordinaci a dohodou s EUPOLem. Dovolte mi také položit otázku panu Martinsovi. Návrhy usnesení Evropského parlamentu 7. říjen 2010 Eh, kritizují eh, znásilňování ze strany koňské ehm, vojska Human Rights Watch také předložila v roce 2010 zprávu, kde se hovoří o dramatickém nárůstu eh, náboru dětských vojáků. Můžete něco říci i k tomuto tématu? A nemyslíte si, že toto systematické porušování lidských práv rekrutování dětských vojáků je spíše zdrcující bilance dané mise? Děkuji. Merci, Madame Kopa. Děkuji, paní Kopa. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych se chtěla omluvit, že jsem bohužel tady nemohla být od začátku této rozpravy. Musela jsem se také zúčastnit jiného výboru, ale mám poznámku týkající se situace v Kongu. Já se domnívám, že mezinárodní přítomnost a přítomnost EU zejména hodně utrpěla v důsledku situace v terénu. A i když e, odpovědnost chránit obyvatelstvo by měla být zejména tady odpovědností místních státních orgánů, tak je zřejmé, že my jako mezinárodní společenství jsme zde selhali. V rozpravách o Kongu tak prezentujeme naše instituce na různé úrovni operace, ale dá se říci, že skutečně tady došlo k zásadnímu selgání ochrany obyvatelstva na místě. A bohužel takto skutečně vypadáme. Tak to vypadá teď Evropská unie a ostatní mezinárodní aktéři. Hmm. Takže tady se objevuje otázka, kdo se z toho má zodpovídat, kdo je odpovědný za to, jakým způsobem je EU přítomná. Že bychom měli otevřeně a jasně mluvit o konkrétní odpovědnosti. A to bohužel zatím neprobíhá. Já tedy e, se ptám, podle. A omlouvám se, pokud už to tady zaznělo, ale moje otázka je následující. Jakým způsobem můžeme efektivněji pracovat z toho operačního hlediska. Jak můžeme lépe otevřeně hovořit o těch incidentech, k nímž tam dochází každodenně a z čeho se stává každodenní realita pro tuto zemi? kdy máte skutečně situaci, eh, kdy lidé jsou placeni Evropskou unii nebo jinými mezinárodními subjekty, tak do jisté míry i to podle mě jenom svědčí o totálním selhání mezinárodní přítomnosti v Kongu. Pan Gáler. Yes, and, uh... Ano, děkuji a ještě jednou se omlouvám, ale tohle je skutečně týden, kdy tady máme dvě až tři akce, které probíhají naraz. To není, že bych neměl zájem o Afriku či Africkou unii. Nejprve bych vás eh, chtěl tady přivítat. My jsme se loni setkali v Kinčase v rámci jednání JPA a měl jsem opravdu dojem, že tam odvádíte velmi hodnotnou práci. Domnívám se, že tyto dvě mise jsou příkladem toho, jak jednak můžeme poskytovat vynikající službu s malým počtem osob. Obvykle, když slyšíte o vojenských akcích, vojenských misích, takže to vám vybaví prostě veliké počty vojenských jednotek, přesuny materiálu, a tady v takovéto oblasti jako reforma bezpečnostního sektoru se domnívám, že my s našimi odbornými zkušenostmi můžeme toho dosáhnout hodně i s málo lidmi. Mm, a to ostatně tady zaznělo i ve vašem úvodu a mm, Musím říct, že i tady v těch vašich eh, kritických připomínkách ovšem zaznělo za předpokladu, že bude politická vůle. A to je opravdu důležité. Je opravdu důležité, aby rozhodující subjekty to chtěli, aby o tom měli zájem. Ono nestačí, že to chce minister nebo vláda, ale v takovýchto postkonfliktních situacích, eh, jako máme v Kongu, tak v Demokratické republice Kongo, tak je skutečně nezbytné, aby byl zajištěn úspěch, je nezbytné, aby tam panovala společná politická vůle, chutít stejným směrem. Možná už to bylo zodpovězeno, když jsem byl nepřítomen, ale moje otázka je následující. Jakým způsobem hodnotíte tu situaci před nadcházejícími volbami? Vláda nebo nějaký jiný zainteresovaný subjekt prezentují nebo ukazují odlišný přístup vidíte prostě, mm, že se tam objevují už nějaké skryté agendy, co, jak to bude vypadat po volbách, nebo, neboli jinými slovy řečeno, byl náš dopad na reformu bezpečnostního sektoru už natolik silný, natolik trvalý, že prostě jen tak eh, po změně politické situace najednou se nezmění, že se to nevrátí zpátky na nulu, tam, kde jsme vlastně začali. Domníváte se, že po volbách, ať již tyto volby dopadnou jakkoliv, domníváte se, že naše práce bude mít i tak trvalý dopad, že to, čeho jsme tam dosáhli, přetrvá? Že nebudeme svědky toho, že se policie či armáda stane opět eh, nástrojem té jedné vítězné skupiny? Děkuji mnohokrát musíme prostě si uvědomit, že budeme, někteří budou muset odejít v půl jedné, takže navrhuji, aby se odpovídalo ve stejném mm, sledu, jak jste měli své příspěvky. Každý samozřejmě eh, eh, má volbu eh, odpovědět na to, co se týkalo jeho kompetence a na co by chtěl zareagovat. Takže pane velvyslanci Stevensi. Já bych zareagoval na jednu z posledních věcí, co tady řekla paní Kopa, protože vycítil jsem tam opravdu velikou frustraci. Ptá se, co můžeme dělat s tím velikým problémem, s tím, co tam je a s tím, co se tam děje každý den. A my jsme tam byli, výbor PSC, velitelství, jednali jsme s těmi jednotlivými veliteli. Ano, víme o tom. Je tam ten veliký problém sexuálního násilí a my máme pocit, že s tím nemůžeme nic dělat. Můžeme zkusit s tím něco dělat, ale prostě nestačíme na to. to musím vám říct, to je i naše frustrace. To je frustrace každého. A samozřejmě my o tom snažíme se mluvit na hlas, vydali jsme celou řadu deklarací, ale když jdete na místo, jdete do toho terénu, jdete do té gomy a vidíte, k čemu tam dochází, není to jednoduché. Já jsem to řekl ve své prezentaci předtím, než jsem přišla Monasko, tam má stále nějakých 20 tisíc lidí. My jsme se setkali s veliteli v Gomě, v, Moga, v Mugabu, eh, krátce poté, co tam došlo k těm hrozným událostem, třeba ani ne 100 kilometrů odsud a Oni, oni ani nemají možnost tam jet, prostě nemají možnost se tam dostat po silnici, snad jenom helikoptérou. Je to skutečně nesmírně obtížný terén a je to obrovský problém, říkáte to správně. To sexuální násilí stala se z toho nástroj války. Nestačí už na to prostě eh, nemocnice a to není problém jenom ze strany vojáků, ale i, i co se týče běžných domácností. Je to velik, veliký problém. Monasku má tam hodně lidí, mezinárodní komunita se snaží něco dělat, ale náš mandát jako takový není jenom zaměřený na ochranu lidí. Souhlasím s vámi, máte pravdu, měli bychom chránit lidi, chránit obyvatele, ale není to jenom náš úkol je to i na konžských orgánech. Ty by měly něco dělat, protože oni v první řadě jsou odpovědní za své vlastní občany. A to je právě to, kde my se jim snažíme pomoci, aby trošku si to dali do pořádku, aby si udělali pořádek ve své armádě. Si samozřejmě přiznávám, je to na omezené úrovni, máme omezené zdroje, už to tady řekla i řada expertů, že možná by bylo lepší naše intervence lépe zaměřit, než abychom se utápěli v, těch, v tom obrovském množství náročných úkolů. Eh, ale mohu vás ujistit, byli jsme v Gomě, setkali jsme se s jedním tím generálem, s jedním tím velitelem. Byla to skutečně stará budova, 150 eh, lidí nebo nějakých 2000 lidí. A když si k tomu dáte všechny ty rodiny, tak to je nějakých 10 tisíc lidí a ti lidé žijí v naprosto hrozných podmínkách. Takže i tam jsme se snažili nějak pomoci, pomoci nějakého stabilizačního fondu. A já jsem s tím generálem skutečně hovořila, ptal jsem se, zaznamenal jste nějaké změny? A on nám řekl, příští týden dostaneme ty doklady totožnosti, takže aspoň budeme vědět, kdo jsou lidé v mojí armádě. Aspoň je budeme moci identifikovat. A aspoň taky zajistíme kontrolu toho finančního řetězce, aspoň budeme mít jistotu, že ti lidé dostávají vůbec plat. A v minulosti ti lidé to dostávali s hrozným spožením, třeba několik měsíců, tak teď můžeme mít aspoň trošku zlepšení, že to spožení bude jenom několik týdnů. Takže ten generál mi řekl, že ano, určité změny k lepšímu tam jsou. Mm, potom zase mi ještě řekl, že ti lidé, kteří jsou vysílání da Goma nebo Mokavu, musím říct, že jsou to nesmírně stateční, stateční lidé. Je to sice jenom malá kapka v moři, ale ti lidé působící v těchto místech pracují s místními policisty, s místními eh, složkami a snaží se alespoň nějak působit na změnu mentality. Měl bych možná zmínit, že se podařilo eh, kongským orgánům několik těch eh, příslušníků pohnat před justiční proces, že tedy, aby se zodpovídali ze svých kroků. Takže snažíme se, snažíme se o změnu, ale není to, není to snadné. Už tady také řekla paní Martinelli, ano, je tam rezistence, to je pravda. Samozřejmě je tam rezistence, eh, protože děláme věci, které se některým lidem nelíbí. Vždycky tam budou lidé, kterým se nebudou líbit naše kroky. Eh, ale je to prostě otázka důvěry a tady, tady taky se objevuje vůbec otázka politického uchopení celé té akce. Jedna věc je, co dělají mise, ta kvalitní práce, určitě, ale druhá věc je vůbec ten politický přístup k Demokratické republice Kongu. Jak, jak se k tomu postavíme celkově? Byla tady otáz, zaznělo tady několik otázek týkající se nadcházejících voleb. Jaké, jaký to bude mít dopad? Může tady být celá řada názorů. A já musím říct, že jedna věc, které já se trošku obávám, je, že teď se pozornost zaměří na volby a tím pádem už se nebude tolik pozornosti věnovat potřebným reformám. Je tedy potřeba se těm problémům věnovat i dále, e, nepolevovat v pozornosti věnované těmto problémům. Ale jak říkám, bojím se, bojím se, že ty volby povedou trošku k rozmělnění pozornosti. Potom tady zaznělo, že zdroje jsou velký problém, chybí nám zdroje. To je v podstatě ale problém všech našich misí, všech našich operací a z Konga také. Chybí nám, mm, chybí nám zdroje, lidské zdroje. Nicméně ti muži a ženy na místě odvádějí obrovský kus práce. Ale to jsou členské státy které přinášejí zdroje. A my, někdy, když se dostáváme do toho politického bezpečnostního výboru, není to jednoduché mobilizovat. Takže chtěl bych apelovat i na vás. Jakýkoliv tlak, který zvládnete vyvinout vy z vaší strany, bude jistě potřebný. E, jistě nám hodně pomůžete. Dále paní Martinelli hovořila o vztazích, vztazích mezi lidmi v terénu a mezi Bruselem, tak my v EUSEKu určitě nejsme v ideální situaci v tom smyslu, že my jako CMPD, které plánuje všechny mise, provádí to strategické plánování, tak musíme mm, být kontaktním místem. To určitě není ideální. Bylo by jistě lepší, kdyby tady byla nějaká konkrétní plánovací a prováděcí eh, úřad, který by byl v kontaktu s misí. Ale tady už se dostáváme k tomu, co jsem řekl předtím že je potřeba zajistit lepší provázanost. Co se týče strategického přeskumu, i tady s vámi velice souhlasím. Když se díváme na mise, měli bychom se nadívat v širším kontextu a já velice bych oceňoval, oceňuji dialog s těmi lidmi zapojenými do misí, že to teď bude trošičku nezávislejší. Mm. Je to tak, když děláte strategický přeskum, měli byste hovořit se zastoupením EU, s ostatními partnery, se všemi subjekty, kteří mají znalost toho místa, vy jste také zmínila problém finančního, finančního nařízení a obsazenosti. Na to, na to nejsem expert, ale máte pravdu, je to problém. A potom otázka koordinace mezi tím, co dělají členské státy a mezi tím, co děláme my eh, v Kongu. Um, probíhaly určité debaty se Spojeným královstvím, aby došlo k lepšímu provázání s jejimi projekty, ale mám pocit, že snad už se to trošku vyjasňuje, že ta koordinace už se snad zlepšuje. Možná i proto, že všichni, kdo pracují v Demokratické republice Kongo, mají opravdu těžkou práci. Jak vy jste sama řekla, je to nesmírně náročné prostředí, jednak politicky, jednak fyzicky. Je to veliká země. To je veliká výzva, veliký úkol a tudíž koordinace s jednotlivými členskými státy a s jednotlivými partnery je naprosto nezbytná. Děkuji, prosím. Uh, ano, já to vezmu velmi stručně. Bohužel já sám jsem ještě neměl možnost do Konga je, takže nemůžu tady podat nějaký, nějaké osobní svědectví. Ale myslím, že i bez této přímé znalosti mohu říci, že jakákoliv přítomnost mise po dobu několika let v počtu 50 osob nemůže eh, nést nějakou odpovědnost za to, k čemu docházejí. Víme o tom masovém znásilňování, dochází k tomu už velkou dobu a i za přítomnosti jiných početnějších misí. Ale na druhou stranu to není omluva pro to, abychom vzdali naši práci. My bychom měli i nadále se o tu práci snažit, i s našimi omezenými zdroji, snažit se o spolupráci s místní policií, protože když vytrváme, mm, nebo respektive kdybychom se rozhodli, že vzhledem k tomu, že ta situace se stále zhoršuje, že to vzdáme, tak eh, to určitě není to, co chceme. Nemůžeme říci, že proto tam nechceme dál pracovat, proto, eh, eh, že, že, že se s tím nedokážeme potýkat. Co se týče koordinace mm, jednotlivých projektů v terénu, tak eh, to je pravda, je to trošku problém, ale měli byste se obrátit na vaše národní parlamenty a podívat se na to, jak ty projekty se tam řeší. My Můžeme se snažit ze všech sil o koordinaci, ale tam je určitá motivace, proč vůbec k těm projektům dochází. Na druhou stranu, když máte organizaci, jako jsou třeba naše mise, tak do jisté míry je možné je využít pro projekty, protože poskytujeme určitou infrastrukturu, jsou tam určité finanční prostředky a je potřeba to propojit s jednotlivými projekty. A z toho důvodu právě OSN požaduje velký příplatek za projekty, které převezmou od národních orgánů, tak, aby vlastně to nedopadlo tak, že oni budou dělat projekty jiných a e, budou muset financovat svoje pracovníky sami. Já myslím, že to je problém, který existuje v každé situaci. Nejenom u našich bezpečnostních misí, ale to, to je něco, co platí pro rozvojovou spolupráci obecně. Potom eh, další věc. Samozřejmě my v ESVČ eh, e stále procházíme fází fůze, komise na jedné straně a členské státy a rada na straně druhé. Musíme se tedy naučit vzájemně pracovat a spolupracovat. To není snadné a zabere to ještě hodně času. To, to je dobře vidět eh, v rámci CPCC u jednotlivých projektů, protože my podléháme postupům komise, které trvá, jejíž implementace trvá velmi dlouho, na tím, co jiní partneři, ať už třeba američané nebo členské státy, tak když oni rozhodnou o nějakém projektu, tak prostě často to vypadá jenom tak, že podepíšou šek. Aspoň třeba u američanů to hodně takhle funguje. Jenomže oproti tomu u nás, když chcete implementovat nějaký projekt, tak chcete třeba rozjet zadávání veřejné zakázky, tak to trvá minimálně rok, než vůbec se dostanete do terénu. A to jsem vám říkal ostatně už minule, když jsem vám tady podával zprávu. A potom ještě jedna věc, co tady zmínila paní Martinelli a paní Preten, a to je to vysílání rodin na mise tak ano, e, členské státy se rozhodly, že většina našich misí nebude zahrnovat vysílání celých rodin. Z mé osobní zkušenosti e, vedoucího jedné mise v relativně neškodném prostředí, mm, myslím, že se toho příliš nezmění, když tu politiku uvolníme. Protože v mnoha případech mluvíme o sezdaných párech, kteří mají eh, jiné zaměstnání, chtějí si je ponechat, chtějí zajistit kontinuitu pro děti. Na druhou stranu je pravda, že na misi potřebujeme jak ten prvek zkušenosti, tak ten prvek kontinuální obnovy pracovníků. I když z toho vyplývá určitá diskontinuita, ale prostě nechceme, aby lidé měli nějaký zájem pobývat na té misi do nekonečna. Na misi jste, ale zároveň musíte být schopen odejít. Takže to není v našem zájmu z dlouhodobého pohledu, abychom tam přesouvali celé rodiny do těch zemí. Ovšem, kromě toho si myslím, že volba většiny lidí na těch misích by byla tak, že by to vypadalo tak, jak to vypadá i teď, prostě hlavně lidé bez rodin. Děkuji. Euh, K otázce odporu. Mohu vám říci, že to je skutečně jenom příležitostné, to je jenom bod, taková bodová záležitost. Já osobně uh, co se týče, no, když dorazí k tako, do, dojde k takovému odporu, tak prostě já se snažím prostě, abych použil fotbalový jazyk, vytáhnout žlutou nebo červenou kartu. Mm, příští pátek budu mít například zasedání s panem ministrem a generálním tajemníkem eh, týkající se nějakého očkodnění a tady to moc dobře nefunguje a já jim řeknu ten směr, který bychom se kterým bychom měli jaksi nastavit, ale říkám, je to prostě příležitostná zvláštnost, není to nějak systematické. Když máme požadavky eh, pro spolupráci, u nás se to týká zejména strategické spolupráce. A v současné době mohu říci, že náš mandát je dobrý že je dobré zachovat ten mandát, protože máme naprosto jasně definované úlohy. Takže to je v pořádku. Co se týče rozpočtu, Nedávno jsme dělali návrh rozpočtu na příští rok a dostali jsme mm, prostě takovou informaci, že nebude možno navýšit rozpočet to byl hod signál od vysoké eh, reprezentantky. No, když nebude navýšený rozpočet, tak prostě nebude možno určité věci zrealizovat, nebude možno. Bude tedy nutno se soustředit jenom na několik projektů. Dáte-li nám více technicky odborně vybaveného personálu, to budu jedině rád. To je mimo jakoukoliv pochybnost. co se týče eh, sexuálního násilí. Mimo kontext eh, eh, to je jako kdyby se prostě léčil nemocný, aniž by se léčila ta nemoc jako taková, aniž by se léčily její příčiny. Já si myslím, že je důležité skutečně navyšovat program pomoci psychologické, zdravotní a sociální pomoci ženám a zdůrazňovat senzibilizování obyvatelstva v této otázce. Nejenom obyvatelstva, ale také v armádě. My děláme veliké úsilí, abychom tady navýšili působení našich expertů právě proto, abychom byli ještě blíže obyvatelstvu a abychom mohli odpovídajícím eh, způsobem vyškolit i armádu. Co se týče dětských vojáků, to je velice citlivá otázka, madam. A je, my jsme velice pozorní vůči tomuto jevu, ale mohu vám říci, že občas tady dochází eh, k stigmatizaci z eh, této otázce jsou tady prostě obvinováni vojáci, že rekrutují dětské vojáky, ale co je voják? Pro nás voják je někdo, kdo obdržel vojenské vzdělání, které se nachází ve vojenské základně, který je placen, který je placen armádou. A během vzdělávání jsme pracovali v terénu i s UNICERem, abychom identifikovali dětské vojáky, kteří přicházejí, aby dostali eh, ten průkaz, ten občanský průkaz. A měli jsme zhruba stovku takových situací. Ale je to nesmírně složitý úkol, protože když máte proti sobě mladíka, kterému je 17 nebo 18 v Africe, není to snadné. Ale je to tedy věc, kde nakládáme veliké úsilí. Právě proto se snažíme, aby každý voják dostal ten průkaz totožnosti, o kterém jsem hovořil, ale zůstáváme skutečně pozorní vůči tomuto problému. co bude po volbách, především co se stane s reformou armády. No, tady mohu říci, že vláda, ale i opozice vždycky i v nedávných prohlášeních trvají na významu reformy armády. Nevím, jaký bude výsledek volek, nevím, jak turbulentní bude situace před i po volbách, to není vlastně obsah našeho mandátu. Samozřejmě, že tu situaci sledujeme, abychom mohli vyhodnotit dopady a rizika. Ale to, co mohu konstatovat, je, že ani na vládní straně, ani na straně opozice tady se nebrání, naopak obě strany trvají na reformě armády. Merci, Děkuji, pane komisaři. Merci pour la parole. Děkuji vám. Já bych nejprve rád odpověděl na otázku týkající se personálu a týkající se rotace. Ano, to způsobuje problém. Zejména když máme misi přímo v terénu, tak dobře, tak když se tedy mění lidi za tři, za čtyři, za šest měsíců, to je dobré, ale když pracujete na vytvoření nějakého orgánu, jako to my děláme v tom zastřešujícím orgánu, který by měl sledovat eh, vlastně eh, konstituování eh, koňské policie, tak je třeba, abychom měli lidi, kteří mají zkušenosti s životem v Africe, aby měli zkušenosti s reakcí našich partner, partnerů. A proto čtyři měsíce je stále strašně krátká doba. Já si myslím, že v takové misi, alespoň jako je ta naše, by mělo být minimální trvání roku až rok půl, ale tady to závisí zase na možnosti eh, platu, protože někteří státy prostě se nechtějí zříkat svých nejlepších expertů, aby jim odešli někam do Afriky. Takže tady skutečně máme problém, ale nemohu si stěžovat. Z těch 49 lidí pro naší misi máme 46, ale máme skutečně takřka tedy kompletní personál a mohu říci to, co už jsem řekl, na Kopsu asi tak před měsícem. Chci poděkovat členským státům za nesmírně kvalitní personál. Mám skutečně vysoce kvalifikovaný, flexibilní personál, eh, který eh, pracuje výborně v terénu, můžou dělat takřka všechno, takřka kdykoliv. Mám 25 policejních expertů a 22 e, civilních. Nemohu si skutečně stěžovat, jsem šťastným šéfem mise, co se týče lidských zdrojů. Také se tady hovořilo o vztazích mezi operací u nás na místě a mezi Bruselem. Nemohu se stěžovat. Tady opět mohu zopakovat, že jsem skutečně šťastným vrchním superintendantem pracujeme synergicky, všechno běží dobře, funguje to dobře, tady nemáme vůbec žádný problém. Kdyby se něco mělo změnit na mandátu, v současné době se právě diskutuje o budoucí mandátu, takže já nevím, zda je to tady vhodné fórum, abychom hovořili o změně mandátu. To, co bych řekl, je, že mise Europol má vlastně za úkol podpořit tu reformu, čili my tady pracujeme tak, že vlastně velikost naší, naší úlohy je přesně, eh, v, přesně odpovídá tomu, co bychom měli dělat. Samozřejmě máme tady celou řadu indikátorů, které se teď zkoumají a uděláme to v nejbližší době. Ale současný mandát, myslím si, že by v něm bylo možné pokračovat. Je třeba v něm dokonce pokračovat, abychom mohli mít jistotu, že tato reforma policie bude mít úspěch. E, a především musíme pracovat s lidmi. E, když prostě Eh, bych měl dát každého člověka k jednomu koňskému policistovi, abych věděl, co dělá, jak se chová a tak dále, to je prostě nemožné. Musíme pomalu pracovat na změně mentality šéfů a ubezpečit se, že to se dostane vlastně až do eh, té základny. A proto si myslím, že mandát zatím je výborný a myslím si, že není potřeba cokoliv měnit. No, víc peněz, tak jak řekl tady generál, když mi dáte víc peněz, vždycky najdu eh, dobrý účel, jak eh, je uplatnit, ale myslím si, že současný rozpočet je korektní pro naši misi. Jediná věc, kterou bych snad doplnil, je, kdybyste nám dali možnost řídit fondy, aby to nedělali jednotlivé členské státy, protože EUPOL nemůže řídit jiným způsobem, to znamená, máme povinnost vždycky, i když máme i minimální projekt, potřebujeme proveditelnost. My se proto, abychom provedli nějaké malé akce, tak potřebujeme vždycky prostě od někoho, OK, a bylo by dobré, kdybychom my mohli ty peníze řídit sami. Co se týče nastávajících eh, prezidentských voleb, jak již tady zaznělo. Eh, to vlastně sami Kongolané se obávají, eh, jestli dojde k pokračování reformy, anebo jestli to bude zvráceno. Každý týden se konají akce, například teď zasedá tento týden. Každý týden jsou manifestace v Kongu kde musí zasahovat národní policie, která je buď šťastná nebo nešťastná podle toho, v jakém stádiu příprav se nachází. Zabezpečení voleb to je v současné době skutečně zásadním problém, zásadní otázkou orgánů v Kongu a samozřejmě je to také zásadní otázka pro pokračování reformy, teologické. Co se týče koordinace s členskými státy, v Kinčase Koordinace funguje dobře. Pravidelně jako šéfové misí jsme zváni s různými dalšími velvyslanci. Eh, Každý, jednou za týden se setkáváme s delegací Evropské unie, čili v eh, této oblasti nemáme problém, máme daleko více kontaktů po vstoupení Lisabonské smlouvy v platnost, čili to probíhá všechno korektně. Koordinace s evropskými partnery a koordinace také s nejrůznějšími uh, Ehm, zeměmi na bilaterální úrovni, například s Velkou Británií, s Německem, s Francií, eh, zejména s Francií teď v otázce zabezpečení voleb a speciálního pluku, čili toto eh, je eh, všechno v pořádku. Co se týče té otázky, zásobování armády, která by se měla starat o veřejný pořádek, my nedodáváme žádné vybavení, to bych chtěl, aby bylo jasné. Francouzi dávají peníze, my dáváme náš názor, no, odborníci a experti dávají svou radu. My jsme spolupůsobili při vzdělávání školitelů ve, v Kongu a v současné dobře spolupracujeme na coachingu těchto již vyškolených školitelů z Konga, kteří začínají teď školit jejich obyvatelstvo takže my rozhodně ani nekupujeme my nenakupujeme materiál, Francie nás, nám bude dodávat materiál. My rozhodně v této oblasti vůbec nepůsobíme. Eh, máme tady jeden projekt, který rozvíjí Evropská unie v Kinčase a to je vybavit, eh, vybavit Kinčaso radiovým eh, spojením pro zabezpečení veřejného pořádku. A to je mise Apple, která ve spolupráci se Británii bude definovat technické specifikace pro to, aby se nakoupila správná radia, ale jinak my nedodáváme materiál. Co se týče sexuálního násilí, ano, to je pravda. V rámci tak malé mise, jako jsme my, je strašně těžké pokaždé zareagovat, když dojde k nějaké strašné záležitosti. Vlastně v minulém roce došlo ke znásilňování. Samozřejmě, že my jsme zorganizovali ve spolupráci s místními eh, orgány eh, setkání, abychom jim vysvětlili, jaký je právní základ. Oni sami jasně, vlastně nevědí, jaký je právní základ. Snažili jsme se tedy informovat jak soudce, tak policii. Snažili jsme jim vysvětlit, jaké daktyloskopické pomůcky mohou používat pro eh, důkaz, pro dokazování trestního činu. A teď eh, eh, v, té, v, tom, v té poslední akci toho hromadného znásilňování, ke které došlo minulý týden, již snad eh, se eh, postupně bude pracovat na základě těch doporučení, které jsme dali. Děkuji, paní Martinelli. Okay, I have essentially three points. Děkuji, já mám v zásadě tři věci. Jednak vysílání rodin chtěla bych říci, že ta politika, že nechcete vysílat rodiny, bude mít negativní dopad na skupinu odborníků, kteří mohou být pro misi k dispozici. Bude to mít negativní dopad na pracovní podmínky personálu a negativní dopad na sexuální chování a promiskuitu personálu, který tam uh, máte. Vím, že dnes asi není vhodná chvíle to probírat, ale myslím, že by to bylo prostě řešení. To, že se nechcete vysílat rodiny, souvisí s finanční politikou. Eh, chápu, že to vede k nárůstu rozpočtu, ale myslím si, že to není nezbytná politika pro mise EU. Kdyby tam docházelo k vysílání rodin, tak eh, by to prostě eh, souviselo s, vysíla, souviselo s rodinnou situací, školy, zajištěním škol a tak dále, ale nemělo by to zase takový dopad na finanční situaci. Co se týče rezistence, tak podle mě paradoxně to je dobrý, dobrý zna, dobrá známka a ukazuje to vlastně do jisté míry úspěch a ukazuje to to, že byly eh, zasaženy ty správné zájmy. Takže je do jisté míry dobře, že tam ta rezistence je, ale jenom je potřeba to vzít v potaz, když provádí probíhá vyhodnocení nemůžete očekávat, že mise budou působit v nerealistických lhůtách, když tam dochází k té rezistenci. Když je rezistence ale strukturální povahy, eh, jako třeba, že odpovídají, odmítají prezidentský dohled a podobně, že tam je 12 tisíc mužů, kteří jsou přímo pod kontrolou prezidenta, co se týče politického kontextu, tak tady bych chtěla říci následující. Byl tady nedostatek mezinárodní eh, reakce, když došlo ke změně ústavy DRC a to se promítlo do vnímání na místní úrovni, že mezinárodní společenství k tomu prostě mlčí. Skutečnost, že parlament eh, odhlas popisoval eh, tu situaci tak, jak byla, tak to určitě nebylo dobré. Dále nedochází k žádnému včasnému varování, co se týče politického násilí. Víme, k čemu dochází v Katanze, eh, na, jaké jsou tam rozpory mezi severem a jihem. Ale mm, není tady žádná analýza, co se týče politického násilí a ani těch genderových aspektů v politickém násilí. A konečně volby, volební období. Opravdu dělá nám starosti, jak to dopadne z Manusko. Už eh, ty prostředky byly eh, vybrány před rokem, před rokem a půl a já myslím, že jak proběhnou volby, tak eh, za nějakých 6-8 měsíců se nám to tady objeví znova a já jsem zvědavá, jak se členské státy rozhodnou, protože členské státy budou muset určitě navýšit zdroje. Merci, monsieur Justin. Um, ano, děkuji. Já myslím, že to, co nám tady řekl pan eh, ambasador Steven, že u, pro misi EUPOL bude konkrétnější mandát, eh, určitě je pozitivní, že si to tady přiznáváme, ale zároveň tady slyším takové věci, jako že mise se bude soustředit na implementaci, na posílení kapacit eh, národní policie Konga, a že také se to bude sousedit na pilíř eh, boje proti sexuálnímu násilí a taky na volby. Takže prostě najednou už tady zase je opakování těch problémů se stávajícím mandátem, než abychom se ponaučili a ten mandát vymezili už úžeji. Nebylo by vhodné, kdybychom, jako třeba je tomu, tomu projektu Proximity Policing, jste během několika týdnů vyškolili lidi v určitých dovednostech, jenomže to nezajistí, že proximity policing bude fungovat. Naopak je potřeba zajistit, jak říká vedoucí mise, změnu mentality každého policisty. Takže já si nemyslím, že úkoly stávajícího mandátu budou najednou ukončeny a splněny 30. září a že by se měly hledat nové úkoly. Ne, naopak spíše by se měly činit následné kroky navazující na tyto samé úkoly. Eh, děkuji mnohokrát, děkuji všem. Byla to zajímavá, užitečná debata zejména pro nás, protože to byly dvě mise, eh, které vlastně do současné doby byly tak trochu mimo naši pozornost a <clears throat> děkuji za zajímavé odpovědi na naše otázky. Bylo skutečně a bude zajímavé také jistě sejít se potom po volbách. Děkuji mnohokrát všem. No, asi vám všem popřeji spíše dobré prázdniny, hezkou dovolenou a chtěl bych se omluvit, náš místo předsedat Navro Nikolas je na Kypru dnes, který tam musel odjet díky tragické události, ke které došlo včera na základně s tou explozí, která měla četné oběti na životech, proto bych tedy rád, rád, proto omlouvám tedy nepřítomnost našeho místo předsedy a dovolil jsem si také vyslovit soustrast ve jménu našeho výboru a my se uvidíme po létě 19. září.